Bene, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro incontro quasi normale. Dámy a pánové, prosím, usaďte se, abychom mohli začít eh, téměř přesně, i když tady nejsme ještě všichni. Měli bychom začít, eh, vzhledem k tomu, že tady máme hosta ministerského předsedu, eh, který tady přišel včas, respektive místo předsedu vlády. Já musím říci, že je třeba úvodem zmínit pokrok, jakého bylo dosažené, dosaženo v poslední době v rámci reform. Bylo dosaženo mnohé ve vývoji směrem k právnímu státu a taky v procesu hospodářských reform. My doufáme, že také do budoucna bude pokračovat tento vývoj, pokud se týče kvality státní zprávy, právního státu, justice a boje proti korupci. A doufáme taky, že můžeme se těšit na pozitivní změny do budoucna. Albánie, jak víme, Albánie eh, vlastně byla eh, v jedné skupině eh, se zeměmi, jako je Makedonie nebo Srbsko. Nicméně musíme říct, že si trošku slepšila pozici tím, že jsme právě byli svědky určitého zlepšení současná politická situace v zemi. My víme, že od začátku tohoto mandátu vládního parlamentního docházelo k velmi velkým sporům o výsledky parlamentních voleb a prakticky eh, ještě ten spor není za námi a scénář a de facto dá se říci, že eh, atmosféra v zemi není úplně příznivá eh, pro budoucí eh, vývoj. A já bych se teď rád zeptal našeho hosta, zda má pro nás nějaké pozbudivé zprávy na toto téma. Thank you very much. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, eh, vážení členové zahraničního výboru, já jsem velice rád, eh, že mohu pouhé dva týdny poté, co ministerský předseda Berša eh, předložil žádost o kandidátský status Albánie že tedy mohu v tomto okamžiku hovořit eh, s vámi. Eh, musím říci, že to vítají mnozí eh, politická scéna, nevládní organizace, veřejnost. Já musím říct, že my se snažíme velice dodržovat požadavky, které jsou stanoveny v rámci podmínek pro usnadnění vizového režimu. My musíme říct, že je to důležité rozhodnutí. Eh, Našim občané brzy budou moci svobodně cestovat po celém šengenském prostoru. A já bych chtěl v této souvislosti eh, chtěl vám, tomuto výboru a Evropskému parlamentu Eh, poděkovat za podporu a pozbuzování, které se nám z naší strany dostalo. Vaš, váš příspěvek eh, nyní nabývá na důležitosti s tím, jak eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která ovlivnila procesy rozhodování i zde v Evropském parlamentu toto rozhodnutí je zásadně nejenom pro nás, ale také pro vás jakožto zástupce evropských občanů. A já bych tedy chtěl eh, pohovořit o eh, tom, čeho jsme dosáhli v tomto procesu a eh, v procesu evropské integrace. Vy víte asi, jaké jsou výsledky hodnotící zprávy a sami jste nedávno byli v Albánii, takže jste to mohli vidět na vlastní oči. Eh, Albánie eh, dosáhla značného pokroku, eh, například v bezpečnosti. Máme přes 600 tisíc biometrických pasů, přes 2 miliony občanských průkazů a to za necelý rok. A můžeme říci, že k tomu skutečně eh, přispěl rozvoj eh, informačních technologií. Dnes každý albánský občan má své, eh, svůj kód, své číslo. My jsme zavedli nové technologické vybavení našich pohraničních kontrol, včetně čteček biometrických pasů. Eh, máme tedy jedno místo pro veškeré kontroly, eh, školíme si své eh, úředníky a tak dále. A to všechno vedlo k integrovanému řízení ochrany hranic. Je to v souladu s našimi dohodami. Eh, pokud se týče otázek bezpečnosti, albánské úřady se více snaží odhalovat organizovaný zločin, eh, obchodování s lidmi a korupci. Byly přijaty významné zákony a zde chci zdůraznit zejména zákon o eh, občanské konfiskaci majetku získá nem eh, v rámci terorismu a organizovaného zločinu. To je takzvaný protimafiánský zákon. Eh, velice se to dotklo eh, organizovaného zločinu a zločinu individuálního. Dále máme národní plán proti korupci a pro posilování důvěry ve státní úřady došlo k šetření a také ke stíhání korupce, a to i na vysokých místech a to i v případě soudců, kteří byli zbaveni imunity. Implementace relevantní legislativy a naše eh, plány, no, naplňování plánu v boji proti například drogám eh, pokračuje a máme úspěchy. Eh, daří se nám velice dobře spolupracovat mezi exekutivními orgány. Chceme být důvěryhodní, trvale udržitelní a podobně. Národní akční plán byl tedy přijat a naplňuje se. Patří k tomu, eh, patří k tomu eh, zákon na ochranu proti, demo, eh, proti diskriminaci a parlamentní právní výbor schválil příslušnou předlohu zákona a brzy se o ní bude hlasovat parlamentu. Eh, pokud se týče svobody projevu, v našem eh, parlamentu eh, byly zrušeny, respektive podniknuty kroky k gumovým zákonům, které mohou tuto svobodu omezovat my se snažíme o udržování hospodářského růstu, zvyšování produktivity a podařilo se nám to i navzdory eh, globální finanční krize. Během eh, loňského roku jsme opět ukázali, že naše ekonomika je velice živá, velice optimistická. Růst jsme v roce 2009 měli 3,3%. Albánie intenzivně investuje do energetiky a propojování sítí tak, abychom se stali významným regionálním hráčem. Totež se dá říci o budování infrastruktury, která se zlepšila po celé zemi a naší strategií je propojení Albánie s regionálními a dalšími energetickými trhy. Toto je součást naší nové vize regionální e, zahraniční politiky, Albánie je konstruktivním faktorem stability a míru na Balkáně. Pouze komunikací ve všech dimenzích a s intenzivněnou výměnou v kultuře, ve vědě a tak dále se nám podaří lépe překonat minulé problémy. Albánie má skvělé vztahy se všemi svými sousedy a se všemi regionálními zeměmi a také zlepšuje vztahy se Srbskem, poněvadž my považujeme regionální kooperaci a integraci jako základní kámen urychlení integrace celého regionu, včetně Albánie. Známe své silné stránky, ale současně nepopíráme, že máme problémy. Nejsme dokonalí, musíme nadále tvrdě pracovat a spolupracovat, abychom plnili evropskou agendu. Vláda vyjádřila své trvalé odhodlání eh, pracovat na odpovědnosti a spolu s opozicí, eh, poněvadž ta odpovědnost za naší zemi je společná. Chceme tedy překonat současní situaci. Eh, my se snažíme, jakožto vládní většina, zapojit do důležitých procesů opozici v rámci respektu zákonu a ústavy. Eh, vládní většina nabídla eh, opozici, aby eh, stála v čele vyšetřovací parlamentní komise a také jsme navrhli zřízení prokurátorského výboru tak, aby byly posouzeny všechny, všechna obvinění opozice a abychom zajistili plnou transparentnost volebního procesu. Albánie je demokratická země a členem NATO, eh, chtěla by se stát také členem EU. Eh, tedy je nezbytné, aby se respektovala ústava a abychom měli nezávislé soudnictví. Albánský parlament a albánská politika nemůže eh, nikdy zvrátit rozhodnutí soudu a samozřejmě opozice má také právo obrátit se na ústavní soud a na vyšetřovací komisi a jejich stanoviska budou respektována. Bojkot parlamentu ze strany socialistické strany eh, není slučitelný s respektováním demokracie a není dobrý pro reformní proces, který je nutný pro naši evropskou agendu. Dále jsme opozici navrhli, aby se ujala vedoucí reformní role při reformování volebního zákona pro budoucí volby a to na základě doporučení s OPSE a ODIR. Já chci garantovat, že vláda se bude nadále zastávat a bude pracovat na otevřeném a konstruktivním dialogu s opozicí. My jsme totiž přesvědčeni, že toto je jediný způsob, jak se pohnout kupředu s naší agendou evropské integrace, přičemž integrace do EU je pro všechny Albánce celonárodním cílem. Tak a teď vám děkuji a jsem připraven odpovídat na otázky. L'inizio degli interventi è demandato al collega Countis, relatore. Děkuji. Pane ministře, zpravodaj pro, za náš výbor, si nyní vezme slovo na dvě minuty Dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu místopředsedovi vlády a srdečně ho přivítal. Já jsem přednedávnem Albánii navštívil v souvislosti se sepisováním této zprávy. Setkal jsem se eh, také se zástupci politických stran, občanské společnosti a to znamená, že jsem si mohl udělat dobrý obrázek. O té zprávě budeme diskutovat dneska odpoledne. Eh, chtěl bych potvrdit to, co řekl pan místo předseda vlády. Skutečně byly učiněny velké kroky směrem k modernizaci Albánie a my tyto kroky vítáme. Pokud jde o perspektivu vstupu Albánie do Evropské unie nebo vstupu eh, západního Balkánu jako celku, tak to je eh, určitě velká, velký motiv pro prosazování reform. A tento motiv, tato pobídka je velmi aktuálně přítomná v politických stranách v Albánii. Evropský parlament právě přijal určitou eh, poznámku eh, k těm pokrokům Albánie která zní, že eh, Albánie se, Albánie se podař, podařilo dosáhnout celkového pokroku. Zároveň je to tak, že my nesmíme vystupovat pouze jako kontroloři. Eh, nesmíme pouze kontrolovat to, co eh, se v Albánii stalo, ale zároveň musíme jaksi pomáhat. Musíme podporovat Albánii na její cestě jako celé země. Eh, samozřejmě, že reformy musí pokračovat a že musíme překonávat konkrétní problémy. Pokud eh, se tedy podíváme na ty procesní otázky, tak musíme dospět k názoru, že tady musí dojít k zásadní eh, změně. Parlament nemůže dále pracovat tímto způsobem. <clears throat> Zkrátka tu jsou politická stanoviska, na kterých musíme trvat, ale na druhé straně musíme eh, myslet na úkol vůči obyvatelstvu, na ústavní úkol, eh, který vyplývá z té státního uspořádání. Já doufám, že se brzy podaří najít konkrétní řešení, tak aby se ta situace opět normalizovala. Tak, aby politické síly mohly se soustředit na řešení konkrétních problémů. Kromě toho eh, bych rád potvrdil to, co řekl pan eh, Meta, pokud jde o eh, důležité změny v oblasti právního státu bylo eh, schváleno mnoho zákonů, které se snaží eh, bojovat proti korupci a proti pašování drog. Myslím si, že to jsou klíčové otázky a že právě toto jsou oblasti, na které by se měla albánská vláda a politické strany eh, koncentrovat, jak to bude celé realizováno, to je samozřejmě velmi důležitý a obtížný úkol. A dostávám se ke konci. Řekl bych, že i my musíme sehrát podpůrnou roli. Neměli bychom tedy být pouze kontroloři. Musíme se postarat o to, aby se to celé uvedlo eh, do praxe. Děkuji. Děkuji. A nyní předseda delegace. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. A pane ministře, a místo premiér, vítáme místo premiéra Albánie a chceme vám blaho, poblahopřát za prvé k předání předstupního dotazníku, za druhé k veškerému pokroku, který se Albánii podařil v oblasti liberalizace vízového styku. Já jsem byl jedním z poslanců, kteří se nedávno um, podívali do Albánie a kteří byli schopni ověřit přímo na místě že všechny, všechno technické vybavení na, v terénu fungovalo. Není pochyb o tom, že Albánie se posunula vpřed mnoha oblastech za uplynulý rok na cestě k Evropě. Ovšem, stávající status quo v parlamentu, kde v podstatě opozice bojkotuje rozhodování parlamentu, může tento proces zbrzdit. Já se vás chci zeptat, pane ministře, předpokládám, že existují některé legislativní návrhy, které musí Albánie přijmout v zájmu integrace. A pro přijetí těchto návrhů myslím, že potřebujete i hlasy opozice. Jak si s tímto problémem poradíte? Jestli byste se k tomu mohl vyjádřit pochopitelně, že já se domnívám, že čím dříve se vyřeší politické problémy, tím to bude pro zemi lepší. Myslím si, že by se to mělo řešit v duchu demokratických institucí a jejich rozhodnutí musí všichni, všichni politici respektovat. A příští týden v pondělí, v úterý se uskuteční první zasedání parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení a členové albánského parlamentu se zúčastní, ale často doma nemají možnost strávit čas spolu, zatímco tady budou sedm hodin všichni společně Eh, na jednání plus společné jídlo, takže doufám, že to nějakým způsobem pozitivně podpoří jejich spolupráci i v budoucnu. A poslední věc, kterou jsem chtěl poznamenat. Regionální spolupráce a angažmá vaší země. Chtěl bych vás pochválit. Víme, že Albánie je velmi aktivní na tomto poli. Vím, že jste zrušili eh, vízové požadavky pro většinu zemí v regionu a rád bych vás za to a Chtěl se zeptat, jestli připravujete i další aktivity v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Kukan. A nyní předseda bezpečnostního výboru. Tožu. Děkuji, pane ministře a místo předsedo vlády. Já vám chci poblahopřát ku skutečně práci, kterou jste odvedli vy a vaše vláda ve všech oblastech je nepopiratelný pokrok, je to konkrétní pokrok a Albánie skutečně jde správným směrem, což vede k tomu, že ten bojkot opozice eh, v parlamentu je o to politování hodnější. Eh, já chci začít tím, co zaznělo v posledním konci minulého příspěvku, to znamená regionální spolupráce. Vy a vaše vláda mají velmi důležitou roli v celém regionu, který nadále zůstává regionem, řekněme, obtížným, a to v zájmu přijímání dlouhodobých řešení. Nedávno, eh, myslím, že šlo o Srbsko a také by mě zajímalo, jak se díváte na bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie, kdy se pravidelně hovoří o populaci albánského původu, která se nachází, řekněme, v obtížné situaci dochází tady k trochu takovému zablokování jednání potom s, i s NATO, s Evropskou unii a zajímalo by mě, jak se na to díváte. Děkuji, pane Tanžan. A nyní dáme slovo ministru Metovi, aby odpověděl pět nebo šest minut možná. So, I don't want to... Tak eh, já zde nechci dlouze hovořit o tom, jak probíhaly naše volby. Velmi stručně tedy. Poprvé za 20 let eh, soudní eh, dvůr, volební, volební komise a volební, eh, tedy manažerský tým, eh, zde eh, došlo k tomu, že vůdce opozice zde měl významnou roli, vůči roli a měl zde i, opozice zde měla většinu. Bylo přijeto vše, všechny kontroly, které opozice navrhovala. Za druhé, proběhlé volby byly de facto nejlepší z mnoha důvodů, včetně technologie. A všechno bylo na monitorech při sčítání ve volebních místnostech. Obě velké strany měly eh, v tomto administrativním procesu úplně stejné zastoupení, stejně silné. A všichni zástupci socialistické strany potvrzovali všechny výsledky v celé zemi. Nyní Eh, jsou zde požadavky na vyšetřování minulých voleb. Eh, je tady mnoho námětek a eh, opozice všude chce většinu. Chce většinu v parlamentním vyšetřovacím výboru, což není obvyklé. Obvyklé tam má parlamentní většina většinu. Nicméně oni chtěli většinu, dostali chtěli předsedu, dostali je. Eh, mohou vyšetřovat cokoliv, co chtějí vyšetřovat. Mohou začnout třeba, začít třeba hned. Opozice si přeje eh, znovu otevřít a přepočítat všechny hlasy. Nicméně my máme nejvyšší soudní eh, dvůr pro volby. De facto je to ta volební komise. Tato volební komise byla přijata s Eh, se schválením eh, vůdce opozice. A tyto požadavky, které opozice znáší, podle nás nejsou, eh, nejsou ústavní a je to, jde to nad rámec opozičních pravomocí a je to proti nezávislosti justice. Čili eh, my máme eh, různé vyšetřovací komise, lze vyšetřovat úplně všechno, ale nemůžete vyšetřovat ústavní, ústavní soud. Eh, s tím opozice nesouhlasí. A abych to řekl úplně otevřeně, tím, že dokonce, dokonce je možné tedy, aby v tomto případě se obrátili na mezinárodní organizaci, což tedy opravdu není obvyklé. Eh, to všechno jsme jim nabídli, to mohou udělat, ale oni nic z toho ve skutečnosti nedělají. Co je tedy řešením? Řešením je to, aby příslušný výbor se okamžitě pustil do práce a začal to vyšetřovat. Eh, socialistická strana se mezi tím může podívat, eh, tedy obrátit na ústavní soud nebo na Benátskou komisi a my budeme respektovat jejich výnosy. Čili taková je situace. Já souhlasím s obavami, eh, který zde vyslovil eh, jeden z eh, poslanců Evropského parlamentu. Ptal se tedy, jak to bude se zákony, které je třeba schvalovat kvalifikovanou většinou. No, řekneme to tak, Evropská integrace to není pouze závazkem vlády. Jestliže opozice v tom bude bránit, tak tím samozřejmě eh, to spochybně všechny hlavní hodnoty. Integrace do Evropské unie je pro nás celonárodním cílem. A nejde jenom o Albánii jako zemi, ale jde o Albánce jako národ. Prostě integrace všech eh, zemí v regionu, kde žijí Albánci, jedině toto nám pomůže. Ta integrace jaksi pod, eh, řekněme, dešníkem eh, Evropské unie, to je cesta, kterou vidíme vpřed. Je skutečně těžko přijatelné, aby eh, v den, kdy ministerský předseda odevzdával na Evropské komisi dotazník, tak vůdce opozice osobně volal po demonstracích. Co to má znamenat? Co tím chce říct? Albánci už toho mají dost. Všech těch bojkotů a protestů a výhružek nos, násilím a podobně. Já si myslím, že opozice takto vysílá velmi nesprávný signál poněvadž my chceme eh, se pustit do práce, chceme hledat řešení. Ale prostě eh, opozice eh, nemá právo na to, aby si brala jako rukojmí celý národ, celou zemi, budoucnost celé země v Evropské unii. Já osobně jsem odhodlán udělat všechno, a myslím, že i naše většina je e, opravdu odhodlána pracovat, ale potřebujeme, aby oni byli e, odpovědnější, konstruktivnější a aby nezapomínali na to, že národní zájmy jsou nadřazeny e, osobním zájmům. Já nevím, co více můžeme v tomto směru dělat. Ale Jestliže e, bychom nerespektovali rozhodnutí soudu, no tak to je to nejhorší, co můžeme udělat pro budoucnost své země. To by nebylo posílení právního státu, to by v podstatě bylo posílení libovůle e, albánských politiků. Pokud se týče regionu, My jsme odhodláni spolupracovat se všemi zeměmi, se všemi sousedy. A z tohoto důvodu já jsem eh, byl na oficiální návštěvě v Srbsku. My chceme pokročit vpřed. Samozřejmě se lišíme v názorech na nový statut Kosova ale prostě my víme, že Kosovo také bude v budoucnu součástí Evropské unie a my souhlasíme s tím, že navzdory rozdílnosti názorů musíme posilovat spolupráci, stabilitu a je to v zájmu naší evropské integrace Srbska, Albánie a celého regionu. A proto jsme odhodláni postupovat dále a dále rozvíjet své vztahy. Ano, Albánie udržuje výborné vztahy se svými sousedy a proto my jsme jednostranně zrušili vízovou povinnost pro srbské občany, no a doufáme, že eh, to tež eh, brzy učiní i Srbsko. My se pokoušíme posilovat regionální spolupráci, zejména v boji proti obchodování s lidmi to je skutečně celoregionální problém a my bychom tady potřebovali lepší koordinaci mezi sebou a lepší koordinaci s EU. A je to vhodné zejména v okamžiku, kdy evropské instituce se chystají diskutovat problematiku uvolnění vízového režimu pro náš region. Co se Alba, pardon, Makedonie týče, Přáli bychom si eh, lepší ovzduší eh, v rámci země, eh, více pokroku v souvislosti s implementací mm, všech dohod. A máme velký zájem na tom, aby také tato země se brzy začlenila do NATO a aby pokračovala ve svém úsilí eh, o členství eh, v Evropské unii. No a my samozřejmě žádáme eh, vůči osobnosti, aby se chovali trpělivě, konstruktivně a aby pracovali na demokratickém systému pro svou zemi. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Pan Vigening na tři minuty. Děkuji, pane předsedo vítám pana Metu na našem výboru. Myslím, že tato výměna názorů je opravdu důležitá. Chci vám také poděko- poděkovat za uh, frakci socialistů a demokratů, za pokrok, veškerý pokrok dosažený v poslední době Albánii. Za prvé, musíme říci, že jakýkoliv úspěšný krok Albánie v tomto eh, regionu pomáhá postoupit i všem ostatním protože velmi často vnímáme region jako celek. Čili jakýkoliv úspěšný krok, jak říkám, je ku prospěchu ostatních. A e, vaše zlepšování vztahu se sousedy je velmi pozitivním faktorem. Pomáhá to pak zpětně i vaší zemi. Já chci zdůraznit, že letos, i když s mírným spožděním, se Albánie připojí k režimu vízo, liberalizace víz. S ohledem na předchozí rozhodnutí eh, parlamentu a komise ve vztahu k jiným zemím, tak to jistě vyvolá vlnu eurooptimismu v zemi. Takže já bych využil tohoto optimismu albánských občanů k tomu, aby byly posíleny reformy, aby byly urychleny a tím urychlena i cesta k vašemu členství v Evropské unii. Nicméně, musíme mít na zřeteli, že přípravy členství nejsou pouze administrativní otázkou. Nýbrž i otázkou politickou a všichni občané, nebo alespoň jejich většina, by měla tyto kroky podporovat. A v tomto ohledu nedávné události po volbách jsou znepokojující. Vy jste tu situaci rozvedl, ale kdyby to byl pan Rama, tak bychom slyšeli možná něco, co by znělo skoro, eh, co by bylo jiné, ale bylo by to stejně přesvědčující. A přesvědčivé. To znamená, my nechceme samozřejmě nějak zasahovat do vašich vnitřních záležitostí, ale vždycky, když dochází k takovýmto sporům, a konfliktům nemůžeme nikdy vinit pouze jednu stranu. Čili já doufám, že obě strany přijmou nezbytné kompromisy k tomu, aby eh, tato situace, aby toto zablokování se podařilo překonat. Byl bych rád, kdybyste mohl ještě trošku podrobněji rozvést, jak vnímáte další kroky. Vidíme stranu vlády, stranu většiny, stranu opozice, ani jedna strana se nehne. Jak vnímáte možné řešení této situace v Albánii, které je znepokojící a pokud bude pokračovat déle, tak to poškodí vaše šance eh, na uzavření dohody o přidružení. Děkuji. Děkuji pane kolego Vigening, a nyní má uh, slovo paní Pak. Děkuji, pane ministře zahraničí. Děkujeme vám za to, že jste tady dneska mezi námi. V posledním desetiletí jsme se setkávali velmi často. Potkávali jsme vás eh, ve vaší roli eh, premiéra, mluv, potom mluvčího opozice. A já si pamatuju na naše poslední setkání s naší delegací. Tehdy jste s velkou vervou se vyslovoval proti volebnímu zákonu, eh, který byl tehdy vypracován eh, panem Berišou a nyní eh, jste plně zodpovědný za tyto výsledky, přijímáte rozhodnutí pro ten volební zákon a jeden z těch, který to tedy tehdy postavil na nohy, nyní bojuje ze všech sil proti tomu. Já to zkrátka nechápu. Neumím si představit, že existují věci, který, které eh, ne, nejste schopni dostat do parlamentu a nyní eh, se tak děje pouze sporado, sporadicky. To znamená, že lidé chodí pouze sporadicky do parlamentu, aby nestratili magnát, mandát. Já se ptám, jak politická strana může vyzývat k sociálním nepokojům v situaci, kdy země má vládu, která není jednostraná, nýbrž je to vláda, která se skládá z různých politických uskupení. Je to vláda, eh, která se sešla v zájmu Albánie, tak aby eh, podporovala evropskou integraci, protože, jak říkáte, evropská integrace je úkolem všech i těch politiků, kteří se v rámci voleb dostali do opozice. Já jsem tu situaci v Albánii přímo sledovala od roku 1991 a mohu potvrdit to, eh, co jste říkal vy i jiní kolegové. Musím říci, že poslední volby byly nejlepší v Albánii za celou historii. A i když všichni říkali, že e, následně tedy došlo k nějakým výtkám, tak tyto výtky eh, musí být vznášeny na správné místě. Já do dneška nechápu, že opozice, pokud tedy má nějaké oprávněné námitky, je nepředloží ústavnímu soudu nebo eh, komisi pro volební právo protože o tom nemá rozhodovat parlament. Eh, parlament nemá rozhodovat o tom, jestli budou přepočítávány volební lístky já se ptám, jak to tedy je. Buď má opozice nějaké námitky, eh, <clears throat> pak je má předložit, anebo to eh, všechno dělá pouze ze svého osobního zájmu. A pak bychom to měli správně eh, nazvat. Já nechci nikoho obvinovat, pouze jsem popsala fakty a ráda bych vyzvala kolegy, aby ty, ta fakta takto přijali. Jsou to skutečnosti. Z mnoha rozhovorů z Albánie vím, že e, obyvatelstvo nechce, aby se ty spory řešily na ulicích, chtějí mít funkční vládu. Eh, ve zprávě našeho pana kolegy jde o to, že eh, nebojujete proti obchodu se ženami. Eh, já se tedy ptám, jestli byste nám mohl něco říci k tomu obchodu se ženami, s orgány a zneužívání dětí. Prosím vás, kromě toho, abyste o tom pohovořil, protože implementace zákonů o rovnoprávnosti je pro mě velmi důležitá. Děkuji. Děkuji, paní Pak. A nyní má na tři minuty slovo pan kolega Weiger. Děkuji. Děkuji. Rád bych poděkoval panu ministru zahraničí Albánie a rád bych ho přivítal. Gratuluji vám k úspěšné cestě posledních let a doufám, že tato cesta povede až ke konci. To znamená, že vás e, budeme moci přivítat jako členy Evropské unie. Parlamentní krize, ke které v Albánii došlo, je problematická, ale není to jediná krize. Podobnou situaci zažíváme v jiných zemích, které zažívají eh, transformaci jejich vlády se eh, chovají jinak, než kdy byli, když byli dříve v opozici a naopak. Já si myslím, že to není dobré. Není to dobré pro parlament, pro jeho reputaci, není to dobré ani pro demokracii v těchto zemích. My v tomto parlamentu se nemůžeme postavit na jednu nebo druhou stranu. My tu nejsme proto, abychom rozhodovali o tom, co je správné a co ne, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá. Hovořil jste o regionálním významu vašeho státu. Myslím si, že Albánie může učinit velký příspěvek díky své politice, vaše politika může být velmi, velmi prospěšná, protože si myslím, že v rámci politiky sousedství je tu ještě mnoho otevřených otázek a my jsme velmi rádi, že Albánie chce přispět k jejich vyřešení. Na závěr bych rád řekl, že já, co by zástupce liberální frakce tady v Evropském parlamentu, se domnívám, že je velmi důležité, abychom dodržovali práva menšin, abychom eh, respektovali práva všech menšin, a to i těch, menšin, eh, které jsou eh, jinak orientované. A kromě toho bych se tady rád zasazoval o práva žen. Děkuji. Děkuji, pane Weigle. A nyní zpravodajka eh, z, z Libe. Prosím. Zunanemu ministru Měti za vše, um, vše Děkuji, pane předsedo a děkujeme panu ministrovi za velmi podrobné informace o tom, jak eh, Albánie pokročila v rámci procesu evropské integrace. Často jsme, jsme s vámi hovořili. Hovořili jsme také o liberalizaci vízové povinnosti a ráda bych vám poblahopřála eh, ke skvělému úspěchu, kterého Albánie v tomto ohledu dosáhla. Viděli jsme i hodnocení Evropské komise, které vyznívá velmi pozitivně. Byť tu jsou ještě některé otázky nevyřešené a máte před sebou mnoho práce. Dovolte mi, abych vám položila konkrétní otázku. Otázka se týká navrátilců, protože 60 eh, až 5, 65 eh, tisíc lidí se vrací do Albánie každý rok a mě by zajímalo, jak tento problém chcete řešit. Skutečně máte před sebou ještě mnoho práce a eh, v tomto smyslu vás chci kritizovat. Jde mi o boj proti korupce, korupci a organizovanému zločinu. Myslím si, že tady byste uh, měli přidat. Pozitivně hodnotím úspěchy, které jste popsali, nicméně se ptám, jestli by bylo možné před červencem tohoto roku předložit další konkrétní výsledky na tomto poli. Tak, aby další expertní komise nebo mise, která pojede do Albánie, mohla referovat o zlepšení situace a aby se jí dostalo zásadních informací, tak aby si mohli, mohla uh, udělat obrázek o připravenosti Albánie na uh, liberalizaci víz. Byla bych velmi ráda, aby Albánie co možná nejrychleji vstoupila do tohoto systému. Nicméně si myslím, že míč je na vaší straně hřiště. My k tomu můžeme říci pouze to, že učiníme všechno, co bude v našich cílách proto, aby tento proces byl co možná nejvíce urychlen. Nicméně proto potřebujeme Eh, solidní a seriózní přístup i z vaší strany, tak aby byl ten proces co možná nejrychleji urychlen a ukončen na podzim nebo nejpozději ke konci tohoto roku. Děkuji. Děkuji a eh, nyní tady eh, druhá, druhé kolo pod, poznámek. Nyní pan Rouček na tři minuty za socialistickou frakci. Minister, Pane ministře, já mám několik připomínek a několik otázek. Rovněž bych vám chtěl poblahopřát vám i vaší zemi za dosažený pokrok v uplynulých měsících a několika letech. Pokud jde o politické reformy, domácí reformy, hospodářské reformy a samozřejmě liberalizaci vícového styku. Vy jste zmínil, že to je záležitost pro všechny politické strany, já s vámi plně souhlasím. A to bylo také mé poselství již po řadu let, když jsem hovořil s našimi albánskými kolegy, ať už byli z vládní, z vládnoucí strany, anebo z opoziční strany. Tak pokud jde o evropský integrační proces, proces vízové liberalizace, je něco, co, na čem záleží všem hlavním politickým silám zemi. Podobně já se domnívám, že v systému parlamentní demokracie ten není na místě blokovat, boj, bojkotovat parlament, protože parlament je samým srdcem, samým jádrem politického systému. Jistě máme volby, někdy mohou být dost líté, ale jakmile volby skončí, měly by se všechny strany odebrat do parlamentu a pracovat tam, snažit se implementovat své politiky, snažit se provádět změny. Takže toto by byla má připomínka a nyní otázka, nebo otázky. Ty se zaměřují na vaší ekonomickou situaci, protože vy jste hmatatelně pokročili v uplynulých pár letech, velmi působivý e, eh, hospodářský růst i v roce 2009, kdy celá Evropa, kromě Polska a vaší země, zaznamenávali ekonomický propad. Ale přesto vaše země zůstává jednou z nejchudších zemí Evropy. Podle evropských statistik je vaše HDP někde kolem 25% evropského průměru, eh, průměru Evropské unie, ale potřebujete udržitelný ekonomický růst. Když se podíváme na makroekonomickou situaci, tak máte podstatný eh, obchodní deficit, defi, deficit státních financí a také deficit státních financí na úrovni asi 7%. V této situaci jste řekli, že nepodepíšete eh, další, eh, další uspořádání s eh, IMF. Ano, teď ho možná nepotřebujete, ale za pár let, za dva, tři roky pokud se projeví některé záležitosti, které vidíme v kontextu třeba řecké situace nebo ekonomické situace jinde v Evropě. Takže chci se chci zeptat, je to, je to moudrá politika? Pokud chcete udržitelný hospodářský růst, musíte zlepšit také situaci ohledně vlastnických práv. To znamená fungující uh, trh s pozemky, s nemovitostmi. Musíte mít stabilitu pro zahraniční investory. Protože vaše země má obrovský potenciál, pokud jde o dopravu, turistiku, cestovní ruch, další um, odvětví průmyslová, ale investoři, včetně zahraničních investorů, potřebují vidět, že situace je transparentní a stabilní. Takže já se chci zeptat, co chcete v tomto směru dělat. Děkuji vám. Eh, Děkujeme, pane Hroučku. A nyní tady prosím, pane ministře, odpovězte, ale nepřekročte dobu deseti minut. Uh, uh, Já tady začnu odpovědí panu Vigeninovi, mému eh, velmi dobrému příteli. Eh, chtěl bych vás ujistit, že opozice nemá žádné přesvědčivé argumenty které by spochybňovaly důvěryhodnost posledních voleb. A je to, já, já jsem ochoten sem přijet s vůdcem opozice, s vůdcem socialistů, kdykoliv nás pozvete. Tady jde jenom o to, aby tady se hraje o důvěryhodnost volebního systému. Oni tedy předložili jeden jakýsi zvláštní dokument z jedné eh, vesnice, kde zástupci opozice jednoduše a prostě opustili předčasně volební místnost, eh, místní volební komisi a ne, nebylo to řádně prošetřeno navzdory našim požadavkům. A Jestliže tento Jestliže by tento dokument byl přijat eh, v centrální volební komisi a ve volebním eh, výboru, eh, pak by to pro nás znamenalo jedno křeslo parlamentu navíc, toť vše. Jenže tento dokument neodpovídal standardům a příslušné orgány ho tedy odmítly, což dokazuje fungování systému. Za druhé, pokud by chtěli skutečně mít řádné vyšetření a stíhání všech případů, eh, naše vláda deklarovala odhodlání dát finanční pomoc prokurátoře tak, aby, a tedy prokuratura je naprosto nezávislá, eh, tedy eh, jsme ochotní jim poskytnout peníze, aby vytvořili speciální útvar vyšetřovatelů, kteří se budou zabývat pouze Eh, stížnostmi, jakýmikoliv stížnostmi ze strany socialistické strany a aby se to vyšetřovalo co nejsvižněji. A opět já vám chci zaručit to, že my dnes jsme připraveni, dnes, zítra, kdykoliv, eh, začít eh, sestavovat vyšetřovací parlamentní komisi, kde by socialistická strana měla většinu, jak chce, kde by měla předsedu, jak chce a kde bude moci vyšetřovat úplně všechno. Pokud se týče znovu otevírání volebních uren, my se chceme zachovat přesně podle zachování ústavní, eh, podle eh, výnosu ústavního soudu, respektive Benátské komise. Pokud tedy se socialistická strana obrátí na tyto instituce. Já nevím, co ještě více můžeme dělat. Opozice má právo předsedat mnoha parlamentním výborům a především my on, oni dokonce mohou e, vést výbor pro evropskou integraci, což je velice klíčová pozice. To znamená, že mohou mít v rukou evropskou agendu v Albánii. To znamená, že e, mohou být zapojeni do všeho, co se týče otázek zapojování Albánie do EU. Pokud se týče obchodování s lidmi. se ženami a tak dále. My samozřejmě pracujeme na naplňování strategie, která je známa, ale albanská vláda se také rozhodla finančně prostřednictvím rozpočtu podporovat nevládní organizace, které už léta pracují na rehabilitaci obětí eh, jejich eh, integraci do společnosti, týká se to žen, dětí a tak dále. A my jsme odhodláni v tomto pokračovat. Co se menšin týče, v našem regionu eh, je každý národ v jednom státě většinou a v, jedn, v jiném státě menšinou. A e, řešením je pro naše národy a vlády e, používat e, stejné standardy zacházení s menšinami, tedy evropské standardy. A my v Albánii jako vláda jsme odhodláni respektovat práva menšin v Albánii a žádáme to též od ostatních ve vztahu k albánským menšinám. Musím říci, že naše vláda má velký zájem na integraci albánské menšiny v Kosovu. A e, my jsme e, mimo jiné na toto e, vyčlenili 400 tisíc eur v oblasti Gračanice. Tyto měly jít na sociální a infrastrukturní projekty. Bylo to v souladu s plánem Achtisáriho, protože Eh, většina eh, funkcionářů patří eh, srbské menšině, tedy funkcionářů místní samozprávy. Čili my si myslíme, že toto, co děláme, toto je jediné řešení pro to, abychom sklidnili situaci v celém regionu a zlepšili vzájemné vztahy. Dále tajná otázka a já bych tedy chtěl eh, také poděkovat za její intenzivní pomoc eh, v otázce uvolnění vizového režimu. My pracujeme na konkrétních projektech pro integraci navrátilců. Eh, ministerstvo sociálních věcí a práce a ministerstvo vnitra pracují na tomto a snaží se jim tady školit profesionálně a e, zajistit jim zaměstnanost. Také e, středisko pro na vrátilce funguje a my pracujeme na, také s e, nevládními organizacemi na integraci těchto lidí a na to, aby všichni měli své občanské průkazy. my doufáme, že ve velmi brzké době dosáhneme pokroku ve zbývajících aspektech. Zdá se říci, že Albánie splňuje už téměř všechny parametry, ale my víme, že v některých oblastech ta práce v Albánii bude pokračovat. I to poté, co bude uvolněn vízový režim, poněvadž to všechno jsou priority, které patří k dlouhodobým prioritám. Co se hospodářské situace týče, já se domnívám, že je poměrně stabilní a vše je pod kontrolou. Albánie je jedna z, malých, z mála zemí, eh, které v loňském roce měly pozitivní hospodářský růst, což má několik příčin. Eh, neznamená to ovšem, že bychom snad neměli vůbec žádné problémy, to ne, ale poučili jsme se s eh, velmi hořké zkušenosti z roku 1997, jak nám tedy popadala ta ty finanční, jak se tomu říká, letadla. Naše eh, finanční situace eh, byla od té doby a bude do budoucna také velice stabilná, stabilní. My víme, že je třeba v některých parametrech dělat více a na tom se pracuje. Jedno z vládních opatření bylo zmražení některých výdajů tak abychom eh, si zachovali eh, celkově situaci pod kontrolou a myslím, že nemáme problémy s makroekonomickou stabilitou nyní ani ve středně či dlouhodobém eh, výhledu. A to je důležitý a velmi signifikantní signál pro pokrok naší ekonomiky. A samozřejmě tento pokrok závisí na zahraničních investorech, kteří se hodně zaměřují na naši zemi, investují a zaměřují se na velké energetické infrastrukturní projekty, na cestovní ruch a tak dále. Protože Albánie mimo jiné se stává Eh, strategicky významnějším místem pro zahraniční investice díky strategické poloze, a díky eh, zlepšování infrastruktury a vztahu se sousedními zeměmi. Děkujeme, pane ministře. A nyní má slovo pan kolega Tal na tři minuty. Gospod minister, danes... Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dneska máme 28. dubna což znamená, že uplynul přesně rok od doby, kdy Albánie požádala o e, plné členství v Evropské unii. Společně s jinými kolegy bych vám rád poblahopřál k pokroku, kterého jste dosáhli nejen během posledního roku, ale během posledních 20 let. Nesmíme zapomínat na to, že dědictví komunismu bylo v Alba- Albánii nejobtížnější z celého regionu musíte překonávat velké rozdíly v této oblasti. Já nebudu hovořit o liberalizaci víz, protože o tom hovořila celá řada jiných kolegů. My všichni si přejeme, aby víza z Albánii byla co možná nejrychleji odstraněna. Eh, naše kolegyně Táňa k tomu také něco řekla. Eh, mnozí eh, z nás vás podporují ve vašich snahách. Mě by zajímalo, jak vidíte regionální spolupráci. Vy jste o tom již něco řekl a já si myslím, že pro Balkán je to velmi důležité. Myslím si, že pro Balkán je velmi důležité, aby vyvíjel eh, v této oblasti iniciativu. Já bych se tedy rád zeptal na ten konkrétní proces. Eh, pokud jde o konferenci v Brdu, tak tato konference byla svolána na iniciativu eh, Chorvatska chorvatské premiérky a e, slovinského premiéra. Já se ptám, jak hodnotíte e, přípravu na tuto konferenci? E, která se koná za, pod záštitou eh, španělského předsednictví. Kde tady vidíte možnosti další spolupráce? Vy jste hovořil o vašem vztahu se Srbskem. Ptám se, jak vidíte konkrétní uh, úkoly pro vaši stranu, tak aby se tento vztah ještě prohloubil. A uh, jedna další otázka, která se netýká sousedské spolupráce. Často hovoříme Eh, o problémech eh, mezi vámi a panem Berišou. Já se ptám, jestli mezi vámi funguje nějaká přímá komunikace. Jak eh, často se, set, jste se setkali osobně během posledních šesti minut, Uh, posledních šesti měsíců? Děkuji. Svensson per tre minuty. Děkuji. Pan Svensson, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu ministrovi. Před 40 lety v roce 1970 jsem navštívil eh, diktátorský režim Albánie ještě za hodži. Nebylo vůbec snadné eh, chodit, eh, procházet se ulicemi tyrany v té době. Byli tam nějaký západní studenti, kteří tehdy dokonce skandovali na podporu Stalina, Hodži eh, a všude byla obrovská korupce a ničení běžných hodnot. A každé zemi trvá přizpůsobit se. A nyní se děje celá řada pozitivních jevů, pozitivních věcí a já k ním chci Albány eh, poblahopřát. Zároveň chci říci, že na mě dělá velký dojem, že se v Albánii podařilo uspořádat volby, které po technické stránce dosáhly vysokého, te- vysokého standardu. Ovšem, chtěl bych říct, pane ministře, že já bych rád viděl Albánii jako člena Evropské unie. Ale musím zdůraznit i to, co řekla paní pak předtím. Potřebujeme, aby albánská vláda a albánské orgány dělali více proto aby se zabránilo například obchodu s lidmi. Nadále to zůstává zásadním problémem. Děkuji. Děkuji, pane Svensson. A nyní pan Kopa, nebo paní Kopa, tři minuty. Děkuji. Chci také přivítat pana ministra a vicepremiéra Metu. A spolu s dalšími kolegy chci uvítat pokrok, který Albánie učinila v uplynulém období. Zablokovaný parlament je něco, co mě velmi znepokojuje. Domníváme se, že musíme co nejdřív nalézt řešení, protože pokud parlament nemůže plnit svou práci. Je to obrovský demokratický deficit, to znamenalo by to překážku na cestě Albánie k Evropě. Chci říct pár slov o regionální spolupráci. To je klíčová otázka. Všichni víme, čeho všeho dosáhla Albánie na tomto poli, včetně vztahu se Srbskem. Ale já chci vypíchnout jednu věc, a to bylo zasedání ministrů zahraničí v regionu Prespes, kde hovořili o environmentálních problémech. Byli tam ministři Albánie, Firomu a Řecka. Ovšem, to, že chce Albánie postavit jadernou elektrárnu 100 kilometrů od řecko-albánské hranice, to je samozřejmě něco, co volá po řešení obrovských otázek bezpečnosti jaderného odpadu a tak dále. To jsou zásadní věci, na kterých nám záleží a eh, chtěla bych na to slyšet váš názor. Děkuji. Paní Kopa? A nyní další otázka. Já nebudu potřebovat mnoho času, vyjádřím se stručně, mám dvě otázky na pana Metu. Takže lustrační zákon za prvé. Víme, že tento zákon byl nejprv schválen, pak zablokovan či ještě odmítnut. A jak to bude v, v budoucnu s lustracemi? Jak pomůže tento zákon k nalezení kompromisu mezi většinou a opozicí? Dr- druhá otázka. Otázka spoždění v integračním procesu vaší země. Kdo zodpovídá za tento proces? Je to celá politická elita nebo jedna ze stran? Kdo za to tedy může? La replika finale a... Děkuji, pane Prado. A konečně odpověď pana ministra. So, about uh, our... Uh, Pokud se týče našich vztahů s sousedy v regionu, a zejména se Srbskem, k tomu bych chtěl říci, že jsme nedávno podepsali dohodu o boji proti organizovanému zločinu se Srbskem a velmi brzy eh, budeme podepisovat readmisní smlouvy a e, řadu dalších smluv, které nám byly doporučeny. E, já už jsem dříve také řekl, že Albánie jednostranně zrušila vízovou povinnost pro Srbsko a my doufáme, že totéž e, učiní také srbská vláda pro nás. Pokud se týče konferenci v Brdu a v Sarajevu. Já myslím, že eh, to je chválihodná iniciativy, mm, iniciativa mezi Slovinskem a Chorvatskem. Je to skvělý eh, příklad toho, jak eh, dva sousedi se snaží překonat, překonat staré problémy. A my tedy pokud se té konference Brdo týče, eh, tak eh, my určitě budeme eh, pracovat na úspěchu, podobně v Sarajevu, tím, že bude taková velká konference zemí z celého regionu, to bude velice pozitivní signál směrem k Evropské unie. A také doufáme, že se nám dostane pozitivní signál ze strany EU pro náš region. My jsme zhruba před měsícem v Tyraně uspořádali velmi úspěšnou konferenci ministrů vnitra jihovýchodní Evropy. A potěšilo nás, že jsme Eh, viděli po boku v jedné místnosti ministra vnitra Srbska a Kosova. Chtěl bych potrhnout, že pro nás a také pro všechny ostatní je velice důležité, aby se v Sarajevu objevili všichni. Navzdory všem problémům. Nejdůležitější je, abychom se navzájem akceptovali navzdory rozmanitosti názorů a měli bychom se shodnout na tom, že pokud se budeme navzájem vylučovat, eh, bude to mít za následek pouze prodloužení našeho procesu evropské integrace. Co se týče ekologické, ekologických otázek, ty nabývají na významu, poněvadž chceme jet na udržitelné vlně a přibližovat se Evropské unii. E, navzdory různým představám o budoucích projektech e, můžu říci, že každý projekt bude posuzován také z hlediska ekologických dopadů, poněvadž my se chceme rozvíjet, chceme rozvíjet cestovní ruch. No a to samozřejmě nejde bez atraktivního a čistého životního prostředí, na jaké jsou Evropané zvyklí, a které je třeba chránit a bude chráněno proti záměrům a projektům, které by je mohly poškodit. Pokud se týče průtahu v procesu evropské integrace, tak ano, e, může za to zejména jedna strana, ale já tady nechci ukazovat prstem na nepřátele. Je to tak, jak to řekl pan Svensson. Před e, pár desítkami let, před 20 lety, Albánie byla jakousi evropskou obdobou Severní Koreje, nejizolovanějším režimem v Evropě. A stačilo 20 let a jsme členy NATO a jsme v pozici, kdy máme velmi dobré vztahy s Evropskou unii a máme vyhlídku na e, členství. Samozřejmě, že časové aspekty tohoto členství budou záviset na našich domácích reformách a také na vůli Evropské unie a na chuti k dalšímu rozšiřování. V každém případě je třeba pochopit, že k urychlení tohoto procesu musí přispět všichni. Vůle na straně vlády k tomu je. A já doufám, že velice brzy se změní v tomto smyslu také postoj socialistické straně, která eh, v minulosti značně přispěla eh, k podporování evropské agendy v naší zemi. K té otázce, eh, zda se setkávají šéfové demokratické a socialistické strany a já říkám ano, v minulosti se setkávali mnohokrát, Eh, dohodli se na ústavních změnách, na ustavení toho volebního soudního dvora. Eh, bylo by samozřejmě vynikající, kdyby k takové kooperaci docházelo i dále v zájmu zemi a v zájmu naší evropské agendy. Pokud se týče obchodování s lidmi, ano, to je problém, byl to velký problém, ale nyní je to problém, který se smršťuje a je to dáno eh, tím, že vláda je odhodlána proti němu bojovat a máme lepší vztahy se sousedními zeměmi. Albánie už není tím hlavním transitním teritoriem, ale my musíme nadále spolupracovat, abychom více byli schopni bojovat proti tomuto fenoménu. Chceme také uspořádat regionální konference na toto téma. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Děkuji vám, pane ministře. Tak bylo to velice plodné zasedání s vámi, setkání s vámi bereme na vědomí to pozitivní, čeho jste dosáhli, ale samozřejmě eh, je stále ještě také co kritizovat na vaší cestě do Evropy. My jsme My jsme o tom tedy mnohokrát hovořili, také dneska, za to vám děkujeme a Eh, my doufáme, že se opět setkáme a opět budeme mít eh, co probírat, pokud se týče vašeho pokroku. Takže já vám děkuji a zde ve výboru od 10.30 budeme hlasovat. trezvěli k tomu původnému světu. Hej, hej, hej. Please, colleague, sit down. Prosím, kolegové, usaďte se. Začneme hlasovací zasedání. Takže si prosím, zaujměte místa. Začneme hlasování. Ještě jednou, usaďte se. Provedeme kontrolu fungování hlasovací, hlasovacího zařízení. Takže přejdeme k prvnímu zkušebnímu hlasování. Takže prosím, abyste vyzkoušeli tlačítka 1134. 34 zdá se. sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Takže prosím, proveďte testovací hlasování tím, že vaší kartu zasunete do eh, toho otvoru a zmáčknete příslušný, příslušné tlačítko, je jedno jaké. Dobrá. Ty 45 a Takže máme tuto zprávu o evropské politice ve prospěch zastánců lidských práv 1.27, dvě části. První část pro? Proti? Kdo se zdržel? Druhá část. Pro? Proti? Schváleno? 28. Pro? Proti? Schváleno? Nyní máme ústní pozměňovací návrh, který odpadá. Tím se dostáváme rovnou k 29, kde pro, proti, zamítá se. 30 pro, proti. Tak to úplně nevím, jestli jsem postřehl. Takže to uděláme raději elektronicky, aby to bylo jasné třicítka. Zahajujeme hlasování. Takže elektronické hlasování. 40 hlasovalo, konec hlasování, ne, 36 pro, 12 proti, schváleno. 31 pro, proti, takže 33 pro, proti, schváleno. A přecházíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu 34 pro. Proti. Schváleno. Kontrola 34. Hlasujeme. Takže máme tady 34 proti 18. 18 proti, čili schváleno. 35 pro, proti. Zamítá se. Na nyní dobrá kontrolní hlasování. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. A máme 22 pro, 34 proti. Zamítá se. Kompromis 3 pro, proti. Schváleno. A přecházíme 41 pro, proti Zamítá se po 42 pro, proti, zamítá se. 43 pro, proti, zamítá se. 44 pro, proti, zamítá se. Kompromis 4. Kde pro, kde proti, schváleno a přecházíme k pozměňovacímu návrhu 50 pro, proti, schváleno. 51 pro, proti, zamítá se. 52. Ne, ne, ne, ne. Jo, takže 52 pro, Proti? Schváleno. 53. Pane zpravodaje. Tady je žádost o kontrolu k 52, čili elektronicky zahajujeme hlasování. A máme výsledek 25 pro 30 proti. Takže se zamítá. Hlasujeme. 53. Pane zpravodaj. Pro. Proti. Schváleno. 54. Pro. Proti. Schváleno. 55. Pro. Proti. Schváleno. 56. Pro. Hmm, ne, omlouvám se. Takže je to toto odpadá vzhledem k předchozímu hlasování, takže 57 pro, proti, schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, schváleno. Přecházíme k kompromisu 6 pro, proti, Schváleno. Přecházíme k návrhu 66 pro, proti, schváleno. 67 pro, proti, schváleno. A nyní návrh pana zpravodaje, 68 pro, proti, schváleno. Nyní kompromis 7. Pro, proti, schváleno. Přecházíme ke kompromisu 8. Pro, proti, schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 76. Pro, proti, schváleno. 75 Takže 75 pro, proti, schváleno. 77 pro, proti, schváleno. 78 pro, proti, schváleno. 79 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 82 části. První část pro, proti, schváleno. Druhá část, pro, proti, zamítá se. 81 se stahuje, 82 pro, proti, schváleno. 83 pro, proti, schváleno. 84 schváleno, 85 pro, proti, schváleno. 86, to nám tady odpadá, pak tady máme identická 88, 89, pro, proti, schváleno. 87, to odpadá, až 91 pro, proti, schváleno. 92 pana zpravodaje pro, proti, schváleno, 93 pro, proti, schváleno, 94 ústní pozměňovací návrh pro, pro, proti, schváleno, 95 pro, proti, schváleno, 96 pana zpravodaje pro, proti, schváleno, 97. Odpadá, přecházíme rovnou k poz, ústnímu pozměňovacímu návrhu pana zpravodaje. Pro, proti, schváleno. 22, pro, proti, odpadá. 99, pro, proti, schváleno. 100 pro, proti, zamítá se. A máme tady nový kompromis. Pro, proti, schváleno. A 101 pro, proti, schváleno. 103 pro, proti, schváleno. 104 pro, proti, schváleno. 105 pro, proti, schváleno. A 106 pro, proti, schváleno. A kompromis 9 pro, proti, schváleno. A nyní přecházíme na další pozměňovací návrh pro proti. Schváleno 103. Proti schváleno 104 pro proti. Schváleno 5 pro proti. Schváleno. Zamítá se, ne, zamítá se 6 pro proti Schváleno. 117. Proti schváleno. Nyní máme dva, pozdě, dva eh, úvodní, dvě úvodní ustanovení. 7 pro, proti schváleno. 8 pro, proti schváleno. 9 pro, proti zamítá se. Kompromis 1 pana zpravodaje pro, proti, schváleno. A nyní se dostáváme k, ke dvanáctce. Kdo je pro? Proti? Přijato. 14 pro, proti, přijato. A nyní 15, kdo je pro, proti, Přijato. 16. Pana zpravodaj, kdo je, paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. 18. Pro? <clears throat> Proti? Přijato. Kompromis číslo 2. Paní zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. 24. Paní zpravodajky, kdo je pro? Paní zpravodajka se hlásí o slovo. Před hlasováním o 24. Paní Hotel, máte slovo. Eh, pane předsedo, mám tady ústní pozměňovací návrh pro projednání s kolegy, aby se přidalo, že zavádění eh, nadměrných pokut, zejména eh, v oblasti potíží, které mají združení eh, obránců lidských práv. Takže aby to bylo zavádění nadměrných pokut. Pokud proti tomu nemá nikdo námitky, tak budeme hlasovat o takto formulovaný pozměňovací návrh. 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tady pozměňovací návrh číslo jedna o tom hlasovat nebudeme. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Tady je ještě ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka. E, ústní pozměňovací návrh pro? Proti? Přijato. Šestka. Pro. Proti. Přijato. A nyní elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Šestadvacet ne, pardon, 25 poslanců je přítomno, hlasovalo pouze 23 63, pardon, hlasování je u konce, 59 je pro, jeden hlas je proti, tři se zdrželi, to znamená, že já mohu poblahopřát paní zpravodajce. Zpráva byla schválena velkou většinou. A nyní se dostáváme k hlasování o další zprávě. Jde o Unii pro středomoří. Je to o, něk- o něco komplikovanější. Doufám, že se tu nic neskazí, protože tu existuje mnoho e, kompromisních návrhů, z nichž některé pozbývají smyslu. To znamená, že vás prosím, abyste zvedali ruku co možná nejzřetelnější, aby to hlasování bylo pro, pro, správné. 72 pro, proti, zamítnuto. Nyní 78. Kdo je pro? Proti? Přijato. 79 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. E, nyní druhá část, kdo je pro? Proti? E, přijato. Kompromis číslo 5, kdo je pro? Proti? Přijato. 81, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 90. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že je to zamítnuto. 91. Není. E, protože to padá. Takže deva, eh, kompromis dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 100. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Ne, to padá, omlouvám se, protože jsme přijali kompromis číslo 4, to znamená 102. Kdo je pro? Proti? Mm, nejsem si jist, takže to ověříme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 102. Zahoji hlasování. Hlasování je u konce. 31 pro, 33 proti, zamítnuto. 103. O tom nehlasujeme. 104. E, Hlasujeme o 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní 106 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijato. 107. Ne, o tom ne. 108. O tom hlasujeme, o 108. Kdo je pro? Proti? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 111. To padá, to tom nehlasujeme, protože jsme přijali 28, kompromis 28, 112. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 113, to bylo staženo, 114, pane zpravodaj, kdo je pro, proti, přijato. 115, kdo je pro, proti, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, přijato. 117, kdo je pro, proti, zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Přijato. 120. Kdo je pro? Proti? Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 122. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 123. Pro? Proti? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Přijato. 127 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, přijato. A nyní 129, to vlastně odpovídá 6, kdo je pro, proti, zamítnuto. 130, to o tom nehlasujeme, 120, eh, kompromis 27, kde pro? Proti, přijato. 132, kdo je pro? Proti, přijato. 133, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti, Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 136, tady byla lingvistická změna, takže 137, kdo je pro, proti, zamítnuto. 138, kdo je pro, proti, zamítnuto. 139, pan zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, Přijato. Sto čtyřicet. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Sto čtyřicet jedna. Kdo je pro? Sto čtyřicet chcete elektronicky prověřit? Dobře, takže zahoji hlasování o sto čtyřicítce. Hlasovalo 64 poslanců, 14 bylo pro, 46 proti, to znamená, že je to skutečně zamítnuto. 141, kdo je pro? Hlasy proti, zamítnuto. 142, 143, to jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zamítnuto. 144, kdo je pro, proti, zamítnuto. 145, to bylo staženo, 146 ve dvou částech, první část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. A pardon, eh, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, při, přijato. Eh, hlasitě voláte po prověření druhé části pozměňovacího návrhu číslo 146. Dobře, takže se pojďme podívat. 62 poslanců hlasovalo, 28 bylo pro a 32 proti. Dva poslanci se zdrželi, to znamená, že to skutečně bylo zamítnuto. 25 eh, kompromis, kdo je pro, proti, přijato. A nyní 148 byla stažena, takže 149, 150, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Nyní ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 151, o tom nebudeme hlasovat, protože je to pouze jazyková změna. 152, kdo je pro? Proti? Přijato. 153, kdo je pro? Proti? zamítnuto 154, eh, pardon, 154 eh, pro, proti, zamítnuto 155, kdo je pro, proti, zamítnuto 156, 157, to jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, přijato. 150. Kompromis 7, kdo je pro, proti, Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. 166. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Proti? Přijato. 168. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 169. To pozbývá smyslu, protože byl přijat kompromis 10, 170, kdo je pro, proti, přijato. 171, kdo je pro, proti, přijato. 172, kdo je pro, proti, zamítnuto. 173, kdo je pro, proti, přijato. 174, kdo je pro, proti, zamítnuto 75 to padá a to platí také pro 176, 177, to znamená, že se dostáváme ke kompromisu 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Není kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. 191. Kdo je pro? Proti? Přijato. 193. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. 203. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. 213. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 214. Kdo je pro? proti, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, přijato. Tím se dostáváme k 223, kdo je pro, z, proti zamítnuto. 224, kdo je pro, proti, přijato. 225. 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Dobře, takže to elektronicky prověříme. Druhá část 225 hlasování je zahájeno. 67 kartiček. Máme 66 lidí hlasovalo, 31 jich bylo pro a 35 proti. To znamená, že je to zamítnuto. 226 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis? Ne. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? proti, přijato. 24. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Řekl bych, že zamítnuto. Kdo je pro? 22, kdo je pro, proti, zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, přijato. 24. 24, kdo je pro, proti, přijato. 25, kdo je pro, proti, přijato. 26, kdo je pro, proti, zamítnuto. 27. Kdo je pro? O, omlouvám se. O 27 si hlasovat nebudeme, protože jsme přijali kompromis 24, takže kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 39 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 40. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? přijato 44 a dodatek, eh, přijato 45, kdo je pro, proti, přijato. Já jsem viděl, že je to přijato, ale Právě mi bylo řečeno, že nebyly zdviženy všechny ruce, to znamená, že to elektronicky prověříme. Hlasujeme o 45 a já tímto zahajuji elektronické hlasování. 67 e, kartiček bylo zastrčeno do přístrojů. 62 poslanců hlasovalo, hlasování je tímto u konce. 42 e, poslanců bylo pro, 19 proti, takže to bylo přijato. 46 eh, jako dodatek, kdo je pro? Přijato 47, kdo je pro? Proti? Nemohu to jednoznačně říci. 47. Rád bych to prověřil. Omlouvám se. Já jsem neviděl, jak zvedáte ruce, to znamená, že hlasujeme elektronicky o 47. 62 poslanců hlasovalo, 56 jich bylo pro, 6 proti. Bylo to jasnou většinou přijato, ale když nezvednete ruku pořádně, tak eh, je to problém. Možná, že bych si měla vyměnit brýle. Dobře, takže další bod. Kdo je pro, proti? Přijato. 49, kdo je pro? Proti, přijato. 50, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Přijato. 52. To bylo staženo. 53. Pro? Proti? Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k 60. Kdo je pro? Proti? Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Přijato. 69. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Sedmdesát jedna, kdo je pro? Omlouvám se. Kompromis 24 byl přijat. Dobře, takže 74, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 75. Musíme o tom hlasovat. Takže kdo je pro? proti. Musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Šedesát pět kartiček bylo použito, 63, eh, ne, 44 poslanců hlasovalo, nyní je hlasování u konce. 53 pro, 11 proti, přijato. A nyní se dostáváme k 76. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Trojka. To bylo staženo. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka pana zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. A nyní to máme celou řadu hlasování o stanoviscích výboru pro mezinárodní obchod. E, první pozměňovací návrhy jsou pokryty, to znamená, že se dostáváme k sedmičce. Kdo je pro, proti, přijato. Inta 8, kdo je pro, proti, přijato. Inta 10, kdo je pro, proti, přijato. Inta 12, kdo je pro, proti, přijato. Paní Flotr by se k tomu ráda vyslovila, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě odstavec 13 kde je tady ta část od paní Desarnes, která se týká zemědělství. Takže je pravda, že máme kompromis 11 týkající se zemědělství, nicméně tento odstavec doporučuje jiný přístup, který není inkompatibilní. Takže O tom bychom tady měli hlasovat. Souhlasí pan zpravodaj s tímto návrhem? Ano, ano, pan zpravodaj souhlasí tady několik niancí, které byly přijaty. My jsme se o tom bavili. Já jsem pro, abychom o tom mohli hlasovat. O tomto odstavci. Inta 13. Favorevoli. Inta 13, kdo je pro? Inta 13, kdo je pro? Proti? Přijato. Inta 15, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme průmyslovému výboru, výboru pro průmysl. Jitra 1. Kdo je pro? Pro, proti, zamítnuto. Jitra 2. Kdo je pro? Proti, přijato. Jitra 3. Pro, proti, přijato. Jitra 10. Kdo je pro? Proti, přijato. Jitra 13, kdo je pro? Proti, přijato. Jitra 14, kdo je pro? proti, přijato. Chcete to prověřit? Chcete prověřit i tedy 13? Dobře, možné všechno. Hlasujeme elektronicky o ITRE 13. 66 hlasovacích karet hlasovalo eh, pouze 63 poslanců a hlasování je u konce. 37 pro, 26 proti, bylo to přijato. ITRE 14, kdo je pro? Proti. Přijato. ITRE 15, kdo je pro? Proti. Přijato. 16, kdo je pro? Proti. Přijato. A nyní elektronické hlasování, nebo konečné hlasování o zprávě jako tak celku. Hlasování je zahájeno. 67 hlasovacích karet bylo použito, 64 poslanců hlasovalo a hlasování je u konce. 65 eh, kartiček, 64 poslanců stisklo tlačítko. Takže 64 poslanců hlasovalo, z toho bylo 58 pro, 6 proti. Sprav, spravodaj blahopřejeme k přijetí jeho zprávy. Hlasování je u konce, to znamená, že si opět můžete schovat svoje hlasovací karty. V 11 hodin 30 minut pokračujeme. Budeme tady mít pana komisaře Fiuleho. Pane Broku, máte slovo. Pane předsedo, u této zprávy jsme zase napsali, že nám jde o substanční navýšení eh, prostředků v rámci finančního výhledu. Už jsme to tam jednou eh, napsali a pokud tak budeme činit dále, tak to budeme psát do každé zprávy. Já si myslím, že bychom se měli eh, domluvit na tom, k jakému jazyku dospějeme a pokud tedy to budeme říkat ve všech příležitostech, tak naše pozice nebude důvěryhodná. Proto si myslím, že bychom se společně měli domluvit na nějaké formulaci nebo na nějaké pravidlu, tak jak, eh, jak k tomu budeme přistupovat, tak aby to bylo koherentní. Děkuji. Děkujeme za příspěvek panu Brokovi. Eh, v 11 hodin 30 minut budeme pokračovat, eh, budeme mít slyšení pana komisaře Füleho.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 protože bychom se měli pustit do naší práce. A týká se to velmi zajímavého tématu, výměny názorů s naším drahým přítelem, možná ne snad spolupracovníkem, ale někým, kdo s námi spolupracuje, i když z jiné funkce. Pan komisař File nedávno navštívil Jižní Kavkaz, a to v Dubnu, a v minulý týden byl také na Ukrajině a myslím, že to mohu říct opravdu za všechny, že si velice ceníme jeho citlivosti vůči zájmům a potřebám našeho výboru a celého parlamentu v tom, že tedy nás zpravuje a informuje i hned po této návštěvě či návštěvách o tom, co se v těchto zemích děje, jaký je vývoj a to zejména pokud jde o nedávné ukrajinské volby a stávající situaci ve vztazích mezi Evropskou unii a těmito státy. Náš výbor velice bedlivě sleduje vývoj situace ohledně vyjednávání nových dohod, eh, dohody o přidružení s Ukrajinou a také začátek vyjednávacího procesu s Kavkazem. Dnes odpoledne vyslechneme komisi ohledně toho, jak to vypadá s vyjednáváním. A já teď chci vyzvat eh, pana komisaře i kolegy a kolegyně, aby nás tedy spravil pan komisař o tom, co se děje, aby kolegové dali najevo svůj zájem. Kolega Kirilov připravil zprávu, kterou jsme nedávno schválili. A já již nechci vás připravovat o více času, pane komisaři. Tento čas náleží vám a kolegové budou poslouchat velmi bedlivě. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, že jste podtrhl, že se nejedná o žádnou ad hoc izolovanou událost, nýbrž o součást dohody, kterou jsme uzavřeli v podstatě v prvních dnech a byla to dohoda o velmi aktivní interakci mezi komisí a Evropským parlamentem. Pane předsedo, ctění poslanci, eh, poslankyně, drazí přátelé, je pro mě nesmírným potěšením a poctou, že se s vámi mohu podělit o nedávné dojmy, které jsem eh, tedy získal v náš, návštěvě tří jeho kavkazských zemí a Ukrajiny. Začnu Jižním Kavkazem. Zejména jsem rád, že eh, pořádáme tuto eh, výměnu po vašem vlastním zasedání a přijetí zprávy o Jižním Kavkazu, kterou jste zmínil, zpravodajem byl pan Kirilov. A jsem přesvědčen, že celá řada doporučení této zprávy eh, se bude překrývat s mými vlastními myšlenkami, které dnes předložím. Měli jsme tu jasné poselství vůči Evropě, které jsem slyšel v, při návštěvě v Arménii, Gruzii a Azerbajdžánu prezidenti, premiéři, poslanci, jak z opozice, tak z vládní strany, tak i nevládní organizace uvedli, že si přejí eh, těsnější, hlubší a plnější vztah s Evropskou unii. Mé poselství eh, partnerům Věrvanu, Tbilisi a Dbaku bylo, že Evropská unie je rovněž připravená postoupit dál a rozvíjet konkrétní oblasti, v nichž může zesílený vztah přinést mnoho dobrého obyvatelům Jižního Kavkazu i Evropské unie. S nastartováním Evrops- východního partnerství v Praze v loňském roce je mou ambicí, aby tento rámec byl úspěšný na celé řadě různých front. Za prvé chceme aktualizovat naše smluvní vztahy s našimi partnery, s Ukrajinou, a k tomu se dostanu za chvíli. Jsme již vyjednávali dohodu o přidružení po několik let a vyjednávání s Moldavskem byla zahájena na začátku roku 2010 a nadále pokračují dobrou rychlostí. A dnes mohu říci, že vyjednání příslušných směrnic pro dohodu o přidružení se zeměmi Jižního Kavkazu je předložena k oficiálnímu přijetí na Radě pro zahraniční záležitosti 10. května. A to připoloží základ pro to, aby se Evropská unie mohla připravit na zahájení jednání tyto dohody pak umožní těšní, těsnější politické sepětí se všemi partnery v Jižním Kavkazu a Evropskou unii a budeme budovat na společných hodnotách a sdílených principech. A samozřejmě, že beru v potaz roli vašeho výboru v tomto procesu. S, s dohodou o přidružení těsně souvisí nabídka Evropské unie založit ucelený, ucelenou zónu volného obchodu, což je nesmírně významná příležitost pro ty státy Jižního Kavkazu, které splnily předběžné podmínky členství v VTO. Tyto dohody, kterým říkám dohody o hospodářské integraci, poskytnou přístup 500 eh, milionům obyvatel a napomohou také tokům investic. Ale nejsou to jenom eh, dohody o volném obchodu, je to mnohem více. Je to právě o eh, tom hlubokém a ehm, všeobecném sladění eh, trhu a s evropskými politikami a trhy. Oblast víz a usnadnění mobility osob je oblastí, v níž partneři v Jižním Kavkazu volají e, po větších krocích ze strany Evropské unie s tím, že jejich občané nadále musí čelit komplikovaným a zdlouhavým administrativním procesům. Usnadnění vízového styku a dohody o readmisi pro Gruzii byly již úspěšně dojednány a gruzínci budou již brzy se moci těšit nižším poplatkům a zjednodušeným vízovým pravidlům. A po vzoru Gruzie také Arménci a Azerbajdžanci by rádi zahájili jednání s Evropskou unii tak, aby se tím usnadnil pohyb občanů. Je zřejmé, že požadavky jsou vysoké ze strany našich partnerů, ale stejně vysoké jsou i naše požadavky na tyto státy, tak, aby zajistili, že jejich legislativa platí a že jejich administrativní kapacita je dostatečně silná, aby zvládla, aby mohla uskutečnit a realizovat eh, všechna pravidla. Takže naše poselství a Arménii, Azerbajdžánu a Gruzii je, že zodpovědnost za procesy vnitřní reformy a posilování demokracie a právního řádu jsou plně v rukou politiku a vlád těchto zemí. Komise může poskytnout technickou a finanční pomoc a pomoci partnerům splnit jejich cíle, zejména prostřednictvím nového programu budování instituční kapacity, který budujeme spolu s našimi partnery na východě stění poslance, poslankyně, vývoj v partnerských zemích může také sehrát důležitou roli, pokud jde o rychlost a dopad reform, stejně tak v rámci možností hlubšího a ucelenějšího přidružení k Evropské unii. V Armenii jsem vyzval všechny politické strany, aby podpořili politické reformy na zlepšení volební Eh, standardů a zlepšení procesu při řešení některých politických záležitostí vyplývajících z do následků prezidentských voleb března 2008, tak aby došlo k národnímu usmíření a aby se tím eh, podařilo jak si odblokovat celý potenciál společnosti, zejména eh, pokud jde o otázku lidských práv, která byla jádrem naší diskuze. A pokud je o domácí politickou situaci v Gruzii, zejména nadcházející místní volby v květnu, měl jsem možnost poslouchat, vyslechnout oba zástupce vlády, jak zástupce vlády, tak opozice. Oběma stranám jsem zdůraznil potřebu držet se mezinárodních volebních standardů a politického pluralismu, protože životaschopná občanská společnost a tomu odpovídající politické prostředí je nezbytné k tomu, aby k fungující demokracii. Jinými slovy, musí vyřešit to, co se jeví jako nedostatek určité koordinace mezi na jedné straně demokratickým úsilím a na straně druhé stálým nedostatkem inkluzivnosti a pluralismu ve společnosti. V Azerbajdžánu jsme byli svědky sdíleného úsilí všech politických stran o posílení spolupráce s Evropskou unii nad rámec energetického sektoru. My jsme souhlasili s tím, že hybnou silou růstu spolupráce mezi oběma stranami je energetika. Vyměňovali jsme si i názory o možnostech modernizovat Azerbajdžán, diverzifikovat ekonomiku a posílit také vývoj v provinciích. A v tomto kontextu jsem vyzval k dalšímu demokratizačnímu úsilí a poukázal jsem na e, význam dodržování lidských práv a základních svobod. To, co jsme, e, o čem jsme hovořili jak s prezidentem, tak s ministrem zahraničí, byla jedna zajímavá myšlenka. Vytvoření zvláštního partnerství s Azerbajdžánem. Vážení poslanci a poslankyni, v průběhu své návštěvy v Jižním Kavkazu jsem si byl eh, vědom eh, existence určitých regionálních pnutí a eh, konfliktů, které měly dopad na životy obyvatel. Zejména jsem si uvědomil, že je možné hovořit s těmi vnitřně vysídlenými osobami v Gruzii a v Azerbajdžánu, Azerbajdžánu a dovědět se také o obtížné práci Evropské monitorovací mise mimo Tbilisi. Jsem pevně přesvědčen, že osobní svědectví mi pomohla lépe pochopit výzvy, kterým čelí lidé, obyvatelé Jižního Kavkazu. Konflikty pronásledovaly tuto zónu, tuto oblast příliš dlouho a já jsem dával najevo, že celkovým posláním Evropské unie je zajistit prosperující, bezpečný a stabilní Jižní Kavkaz. Normalizační proces vztahu mezi Armenií a Tureckem je eh, stěžejní a já beru na vědomí vývoj z minulého týdne, Nicméně jsem rád, že Arménie chce, chce pokračovat v tomto procesu. Pokud jde o Nagorní na Horní Karabach, tak Evropská unie chce dále podpořit mírové úsilí. A pokud je o Gruzii, tak je jasné, že z ženevské rozhovory, co musí pokračovat a musí vést ke konkrétním výsledkům, nejenom zabránění dalším incidentům. A jde tu o prosazování Eh, principu angažování se prostřednictvím spolupráce, což je zásada, kterou podporujeme. A nyní se, mi dovolte, abych se obrátil k Ukrajině. Minulý týden jsem navštívil Kiev a absolvoval jsem tam eh, řadu užitečných setkání eh, s prezidentem, ministerskou předsedkyní, vládnou opozicí a zástupci občanské společnosti. Bylo to u příležitosti nejdříve v únoru, eh, u příležitosti eh, inaugurace prezidenta Janukoviče a poté jsme se setkali ještě také s prezidentem Janukovičem 1. března v Bruselu. Eh, hovořil jsem s předsedou Verchovné rady a řadou předsedů parlamentních výborů, včetně pana Starasuka, který je šéfem výboru pro evropskou integraci a také pro výbor eh, ve výboru, tedy předseda výboru nebo spolupředseda výboru pro spolupráci s Evropskou unii. Načasování bylo výborné, eh, protože eh, vláda připravovala svůj program reform, který by měl být dopracován do června a dále byla ohlašena dohoda s Ruskem o cenách plynu a o pronájmu Sevastopolské námořní základny Rusku. Já jsem eh, představil seznam klíčových reform, které Ukrajina nutně potřebuje, spolu s pobídkami a reakcemi, které se dají očekávat od Evropské unie. Týká se to oblasti, jako jsou politické reformy, mikrofinanční stabilita, obchodní prostředí, podnikatelské prostředí, mobilita, energetika. Vypracovali jsme je napříč komisí na základě eh, také debat s radou ministrů pro zahraniční věci. Já tento dokument samozřejmě vám dám k dispozici, pane předsedo, poněvadž je důležité, abyste prostě byl seznámen eh, tady s touto Eh, s touto, řekněme, dokumentární maticí, eh, s těmi dvěma seznamy, které vlastně spolu souvisí. To znamená to, co my žádáme a to, co my nabízíme z Evropské unie. Čili naše požadavky i naše pobídky, eh, včetně časového prvku, který je tam také. Eh, zaznamenán, což je takový jakýsi eh, návod, postup, eh, jak pozorovat a sledovat postup. A tato matice, o které jsem hovořil, bude vhodným nástrojem, který dá jakési vedení vládnímu programu reform, udrží hybnost reform a také Eh, pomůže zakotvit Ukrajinu v širším procesu evropské integrace, přičemž se bude stavět na takovýchto dokumentech, jako jsou eh, mm, o dohoda o přidružení a agenda přidružení. Tato matice, to je vlastně jakýsi politický řídící nástroj. Eh, není to náhrada dohody o přidružení ta matice a procesy, které s tím souvisí, to by nemělo být vnímáno jako cosi paralelního eh, s mm, vyjednáváním dohody o přidružení. Je to proto, že chceme zajistit, aby eh, ukrajinský reformní proces na jedné straně a evropská agenda eh, na druhé straně byly spolu kompatibilní už na začátku, ale hlavně potom při implementaci, při realizaci. Pokud se týče dohoda o přidružení, eh, eh, existuje velmi silné očekávání a touha podepsat tuto dohodu už v roce 2010. My jsme tady počítali zhruba s polovinou roku 11, eh, tak to řekl také Eh, předseda Barroso 1. Eh, března řekl to takto prezidentu Janukovičovi. Já jsem eh, se snažil vysvětlit, Eh, že je třeba hodně zapracovat na ukrajinské straně na oblasti volného obchodu a na druhé straně eh, jsme se ovšem taky zavázali, že to jednání uzavřeme co nejdříve. Pokud se týče vízového dialogu, vysvětlil jsem, že komise pracuje na jakési cestovní mapě, ovšem Ukrajina dosud musí eh, splnit své domácí úkoly. Na naší straně se odehrála úvodní debata spolu s ministry zahraničí EU, ale tady je třeba pokračovat. My doufáme, že pokroku bude dosaženo, zejména s ohledem na podzimní summit EU-Ukrajin. Já jsem také zdůraznil nutnost inkluzivity při realizaci procesu evropského eh, integračního procesu napříč stranami a spolu se s občanskou společností. My Eh, jsme se zavázali podporovat reformy související s evropskou integrací a bylo dobře slyšet, eh, že k tomu se hlásí i Boris Tarasuk, ale také bývalá premiérka Timošenková. Eh, já jsem tyto kopie dal také čelným představitelům opozice a také jsem potrhnul nutnost, že je třeba s parlamentem spolupracovat, spolupracovat na této agendě. Tady je ta matice, pane předsedo. Eh, byl jsem informován o nové dohodě o plynu s Ruskem a o eh, prodloužení eh, nájmu černomořské základny v Stavastopolu v Rusku. Jsou to samozřejmě kontroverzní záležitosti, které vzbuzují opozici na vnitropolitické scéně. Z vládního hlediska já tedy chápu, že nové jednání o plynové dohodě, a to je tedy eh, úprava toho, co bylo dohodnuto loni v lednu, to, eh, tedy tato nové jednání bylo nutné pro zajištění ekonomické stability eh, Ukrajiny. Umožnilo to Ukrajině eh, uzavřít rozpočet na rok 2010 a eh, umožnit eh, jakési standby arrangement s Ukrajinou. Nicméně opozice kritizovala dohodu o námořní základně jako narušení suverenity. Já jsem zdůraznil, že toto jsou suverénní otázky pro Ukrajinu já jsem v Kijevu zdůraznil, že eh, to budeme posuzovat eh, v souvislosti s potřebou zajištění eh, energetických dodávek, dále předvídatelnosti a transparentnosti a za C obnova a modernizace plynovodné soustavy. V této souvislosti budeme posuzovat novou dohodu s Ruskem plynu. A jestliže jsem řekl, že toto je suverénní ukrajinské rozhodnutí, tak já jsem k tomu připojil eh, podmínku, že se toto rozhodnutí uskuteční v rámci ústavního systému. Eh, zazněla tady spousta klíčových myšlenek. Především bych řekl, že eh, nová vláda je teprve čerstvě v úřadě a zatím se vyslovuje jako odhodlaně pro proces evropské integrace a reform. My daleko více budeme vědět eh, už v červnu. Pokud se týče reformní matice a další nástrojů, jako je asociační agenda, to nám pomůže posoudit rozsah plnění reformních slibů to bude jedna z mých hlavních priorit v následujících měsících. Za druhé, je jasné, že Evropská unie eh, musí být připravena eh, se zabývat Ukrajinou, jakmile a pokud budou ty reformy implementovány. Eh, takže my jsme také předložili příklady možných pozitivních reakcí ze strany Evropské unie tý, e, sáhá to od finanční a ekonomické pomoci přes pokrok v oblasti mobility a větší ekonomickou integraci e, do Evropské unie. Za třetí je důležité, abychom e, byli ve styku nejenom s vládou, ale také s dalšími klíčovými aktéry, včetně Evropského parlamentu, opozice, biznisu a zástupců občanské společnosti v celém procesu evropské integrace. Evropská integrace by měla být tedy procesem inkluzivním. Povzbudilo mě odhodlání opozice podpořit reformy, která eh, přispěje, které přispějí k evropské integraci. Abychom Eh, dosáhli pokroku na Jižním Kavkazu, na Ukrajině a také samozřejmě v Evropské unii. Já jsem přesvědčen, že Evropský parlament, váš výbor a výbory pro meziparlamentní spolupráci eh, budou sehrávat velice významnou roli. A já jsem proto velmi rád, že jsem měl možnost vám podat zprávu ze svých návštěv. V souladu se zavedenou praxí z minulých let Komise bude nadále monitorovat eh, vývoj eh, v sousedních zemích prostřednictvím výročních zpráv o implementaci evropské politiky sousedství. Letošní zpráva eh, bude s měsící chvály i náznaků toho, kde je třeba se více snažit na to, aby se podařilo naplňovat cíle akčního plánu. A já se velice těším, že 17. května budu opět v Evropském parlamentu a bude to několik dní poté, co vydáme tuto výrační, výroční zprávu, abych si s vámi o tom mohl pohovořit. Děkuji vám. Grazie, Děkujeme, pane komisaři. Myslím si, že již samotný úvod našeho jednání byl vysoce zajímavý a doufám, že stejně zajímavá bude i následná rozprava. Nyní k vaší analýze. Rád bych předeslal, dříve než se dostanu ke slovu další řečníci, že tady budeme mít tady mimo jiné pana Kirilova, zpravodaje pro Jižní Kaukaz, Kavkaz na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři File, v první řadě mi dovolte, abych vám poblahopřál k těmto iniciativám a rozhovorům jakožto zpravodaj pro tuto oblast, pro Jižní Kavkaz. Mám sám některé informace o tom, že tyto návštěvy se setkaly s pozitivní reakcí, byly velice oceněny, protože ukazují silný zájem Evropské unie o jak řešení bezpečnostní otázky, tak i zapojení regionu do spolupráce. Jistě víte, že po dlouhou dobu jsme neměli v této oblasti eh, příliš silnou přítomnost, příliš, eh, nebyli jsme příliš přítomni. A teď nám tyto iniciativy pomáhají reaktivovat naší politiku a je to skutečně potřeba. Dívám se na vaší návštěvu v těch třech státech Jižního Kavkazu s určitou nadějí, je to slibné z hlediska aktivního rozvoje našich vztazů, vztahů s těmito zeměmi a může to přispět k jejich stabilizaci, samozřejmě i k demokratickému procesu. Ale samozřejmě také k velmi vážnému a živému, živ, živým vztahům s, s těmito státy. Patrně jste si povšiml, že ke každé z těchto zemí lze přistupovat samostatně, nicméně my bychom je rádi vnímali dohromady a také posilovali spolupráci mezi nimi navzájem. Právě proto, aby to přispívalo ke stabilitě regionu. To, co mě znepokojuje, a já doufám, že eh, s tím budete souhlasit, je, že ony dva konflikty, ať už je to gruzínsko-ruský, kdy jsme čekali, dokud nevypukl a teprve teď tam máme přítomnost a pak ten druhý, kterému jsme nevyjádřili tak silný postoj v případě na, na Horního Karabachu. Oba tedy potřebují naší pozornost a naší účast svým způsobem. Tady ve výboru jsme hovořili o tom, že bychom mohli přispět mandátem, pokud jde o vyjednávání v rámci Lisabonské smlouvy, protože Lisabonská smlouva neumožňuje, abychom jenom nečinně při, přihlíželi. To, co je klíčové, je, že ony dva konflikty vrhají velký stín. A my si musíme být vědomi toho, že tento stín ne, ne, nespočívá pouze v ekonomických záležitostech, ale také z hlediska celkového pokroku, politického pokroku, demokratického pokroku. Skvěle by bylo promluvit s Lady, s Barankou Eštnovou, která by se tam měla vydat a která by se měla angažovat co nejdřív, protože naše vztahy na současné úrovni nestačí. Děkuji. Děkujeme panu Kirilovi. Pan Kováč na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za váš briefing o nedávné návštěvě Jižního Kavkazu a Ukrajiny. Je to dobrá známka efektivní spolupráce mezi parlamentem a komisí. Mám další otázku nebo a také určité podněty k, k konfliktu mezi Azerbajdžánem a Arménii tento konflikt již vlastně trvá po desetiletí. Turecko toho teď, to teď využilo k zmrzení pozitivního vývoje vztahu mezi Arménií a Tureckem, a to i s ohledem na historické události před 95 lety, které si připomínáme a které jsou strašlivou stránkou arménské historie. Turecko je kandidátskou zemí, Azerbajdžan a Arménie chtějí uzavřít dohodu o přidružení mezi Evropskou unii a Armenií a Azerbajdžánem. Co může Evropská unie dělat a jak můžeme aktivněji zasahovat pozitivním způsobem tak, abychom přispěli k řešení těchto konfliktů mezi Armenií a Azerbajdžánem a Armenií a Tureckem a další záležitost, která se týká Ukrajiny, protože tady eh, byl zástupce z, z EPP. Eh, vy jste zmínil na univerzitě, že v podstatě z 98% je v zahraniční politika sladěná s Evropskou unii. Někteří političtí analytici říkají, že dochází k vyvažování zahraniční politiky ve prospěch Ruska. Po, co soudíte po vaší nedávné návštěvě? Těch 90% zvýší se nebo se sníží? Děkuji. Děkujeme panu Kovačevi a nyní má slovo pan Táler na dvě minuty. Gospod minister, rad bi vam čestito za vašo aktivnost. Mislim, da je izredno pomembno, da Evropska unija pokaže. Vážený pane ministře, rád bych vám poblahopřál eh, k vašim postojům, protože si myslím, že je důležité, že Evropská unie tady převzala aktivní roli eh, v této eh, části Evropy. Před čtyřmi týdny jsme měli zasedání výboru v Tbilisi bylo to 12. zasedání Výboru pro parlamentní spolupráci mezi Evropskou unii a Gruzií. Na tomto jednání jsme přijali celá, celou řadu e, rozhodnutí a vyslovili jsme celou řadu doporučení. Kromě toho jsme se setkali e, s Azerbajdžánem v prosinci a také s Arménií. Musím říct si, že přibližování těchto tří zemí k Evropské unii je významné. E, všechny tři země mají velký zájem o spolupráci s Evropskou unii a myslím si, že je to velký příspěvek ke stabilizaci celého regionu. Měl bych na vás jeden dotaz, který se týká e, posledních konfliktů v tomto regionu. Jde především o konflikt mezi Ruskem a Gruzií. Ptám se vás, jak hodnotíte současnou situaci? Ženevské rozhovory, kde vidíte eh, možnost pro ještě aktivnější roli Evropské komise, pokud jde o snahy, aby tyto rozhovory byly úspěšné, aby skončily úspěšně. Já si myslím, že pozorovatelská mise musí být pochválena, protože je to jediná síla na, v daném regionu, která může doprovázet a sledovat problémy, ke kterým tam dochází. Já se vás ptám, jestli vidíte možnost dohody o tom, že ta eh, mise by měla širší působnost. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, rád bych se zeptal pana komisaře Fileho něco k návštěvě na Ukrajině. Ukrajina se vždycky může otočit na západ, na východ nebo tam i onde. Nová vláda eh, už nemá ambice přibližovat se k NATO, ale je, to, je zde bezpečnostní dimenze, na které záleží. Eh, rozhodnutí o pronájmu černomorské základny v Rusku. To je také rozhodnutí, eh, které by se dalo třeba vyvážit tím, že by se posouvala Ukrajina v otázka bezpečnostních blížek EU. My víme, že východ a západ Ukrajiny jsou eh, různé regiony a máte dojem, že na Ukrajině panuje velké rozdělení o své budoucnosti, anebo tomu tak není. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Schulz na dvě minuty. Pane komisaři File, vy jste relativně krátce hovořil o současném konfliktu, který trápí e, rozštěpenou zemi. E, prodloužení vojenské dohody s Ruskem e, o čtvrt století to znamená eh, po umístění eh, černomorské flotily na Krymu je problematické. Myslíte si, že eh, tím je zablokováno přiblížení se Ukrajiny směrem k nám? Děkuji. Pani Andrikiene na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Především bych vám chtěla poděkovat za poskytnuté informace z vašich misí do čtyř zemí eh, východního partnerství. K Ukrajině mám otázku. Rád bych eh, věděla, eh, jak se na to díváte. Váš názor na rozhodnutí ukrajinského parlamentu prodloužit pronájem Sevastopolské základny Rusku na 25 let, to znamená od roku 2017 s možností prodloužení na dalších pět let. My eh, víme, co to způsobilo v ukrajinském parlamentu včera a co se odehrávalo v kijevských ulicích. My také víme, že v ruské Dumě eh, toto bylo schváleno 98% většinou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 se zastavil u otázky eh, zásobování plynem a nové dohody, která byla nově vyjednána. Eh, to vlastně se týká že toho, že jedna strana má tedy eh, zařízení a eh, je tedy dostává za to peníze, druhá strana dostává peníze za plyn. Ale tady místo toho máme, místo klasického eh, přístupu máme bartrovou dohodu. Je to vlastně ne opravdu peníze, ale je to jaká, jakýsi rabat. A tak to prostě je. Je to tedy velmi podivná dohoda a nemá to nic společného s reformním úsilím. A jaká je tady role opozice? Já jsem sledoval vysílání z ukrajinského parlamentu včera a opravdu mám obavy o tom, jak reagovala ukrajinská opozice. Byl to jakýsi happening, který de facto má málo společného s demokracií. Takže Eh, já jsem také ještě mohl hovořit s prezidentem Janukovičem a s novými elitami na Ukrajině, vládními elitami. Eh, nevím, eh, my neupínáme se příliš k optimistickým scénářům. Vláda samozřejmě Eh, má svoji suverénní politiku, má většinu v parlamentu, ale jsou tady určitě fakta, eh, která problematizují celou debatu. Děkuji paní Jatemaki, eh, která je zpravodajkou pro otázky Azerbajdžánu na dvě minuty. Okay, thanks you. I also visit také já jsem byla nedávno na Jižním Kavkaze a já vím, že eh, tam existují naděje, eh, které se týkají spolupráce s EU. Eh, mám dvě obavy. První, to se týká náhorního Karabachu. Mohla by Evropská unie byla v této otázce poněkud aktivnější? Nyní se angažují například Francie, ale Evropská unie výrazně méně. Proč je to tak? A jak to bude do budoucna? Může se to změnit aspoň trochu? A druhá otázka. V Azerbajdžánu proběhnou brzy parlamentní volby. Je tedy možné, aby Evropská unie pozitivně zasahovalo. Já, já vím, že je to obtížné, je to suverénní země, ale víme, že jsou tam velmi slabé nevládní organizace a také opozice není nějak silná. Pokud vím, tak eh, oni se tam pokoušejí o eh, spravedlivé volby, ale mohla by Evropská unie vyvinout nějakou aktivitu v této otázce. Je to možné? Děkuji vám. Grazie onorevole Antemaki. Conclude il dibattito l'onorevole Děkujeme paní Jetemaky. Ojula, prosím, na dvě minuty. Děkuji. Dvě poznámky a jeden dotaz. Za prvé, děkuji vám za velmi ucelenou zprávu. A první připomínka se týká té dohody z Charkova, jsem znepokojena dopadem této smlouvy v budoucnu. Na straně jedné víme ze zkušeností, že v podstatě Kreml může buď stáhnout nebo ponechat tento podpis, takže tím pádem dodávky plynu nejsou eh, zaručeny, ale kromě toho je tu flotila v Sevastopolu. Jaký je váš názor na bezpečnost, na možné bezpečnostní dopady na Evropskou unii, protože Evropská unie sdílí eh, také hranici v oblasti eh, Černého moře. Další otázka směřuje na usnadnění vízového styku. Chci podpořit vaše úsilí postoupit dál v této práci se zeměmi, zvláště Jižního Kavkazu. Vím ze zkušenosti v naší zemi, že v Estonsku ještě před deseti lety byla víza s několika zeměmi Evropské unie a bylo to velmi složité pro naše občany. Proto bych opravdu vás chtěla povzbudit v dalším úsilí tímto směrem. Řekl jste ještě něco velmi zajímavého. Že budete uh, hovořit o zvláštním partnerství s Azerbajdžánem. Chtěl byste rozvést ještě tuto myšlenku? Ano, děkuji. A ještě poslední řečník, Ariano. Vy jste se dotknul toho bezvízového režimu a to, že by to se to mohlo týkat zemí východního partnerství. Říká se, že Evropská unie chce udělit bezvízový status Rusku, aspoň jsou to takové zvěsti, které se šíří. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit? A dále eh, ta, ta dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem. Samozřejmě je to svrchovaná záležitost, ale to není vše. Protože skoro Rumunsko a Bulharsko jsou země Evropské unie, Čili mě by zajímalo, jaký může být dopad rusko-ukrajinské dohody na bezpečnost v Černomorské oblasti. Děkuji. Děkuji. A nyní dáme slovo panu komisaři na závě- A maximálně bychom, bychom měli skončit ve 12.30. Takže musíte odpovědět bohužel devíti lidem, ale taková je situace. Thank you very much. Děkuji. Tak nejprve pan Kelov. V souvislosti s touto poznámkou je třeba říci, že ten tým byl polisabonský tým, který jsem vedl, který jsem měl tu čest vést. Čili bylo to nejenom těsně koordinované s baronkou Aštnovou, ale my jsme se skutečně snažili hovořit s našimi partnery nejenom na úrovni komunitární politiky, ale také na úrovni společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Pan Karlov, Azerbajdžán, Arménie, co může Evropská unie dělat? A myslím, že se toho týkaly i další dotazy. Tady ta logika té věci je naprosto jasná. Podle Lisabonské smlouvy je to tak, že pokud chceme hrát globálnější roli, pokud ch chceme skutečně hovořit jedním hlasem ve vnějších otázkách, měli bychom hrát aktivnější roli. A v tom se naprosto shoduji s Baronkou Aštnovou. Globální roli mít nebudeme, pokud nezačneme v našem těsném sousedství. Znamená to, že máme již na dnešek nebo na zítřek nástroje, které nahradí tu aktivní roli. Ne, existují mnohé aspirace a ambice, které jsou vkládány do vysoké zástupkyně, místo předsedkyně eh, komise. Ona zatím nemá k dispozici celou tu službu. To bude trvat nějaký čas, než bude moci plně využít tohoto nástroje bude trvat určitou dobu, než bude moci Evropská unie hrát tuto větší roli. Znamená to ale, že se nesnažíme je maximálně, jak můžeme? Ne, neznamená, protože my se snažíme. A náhorní Karabach, tam ten důraz na budování důvěry je. To, že se už nyní snažíme spojit společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a komunitární nástroje, to už je něco, co je v tom regionu citelné. Takže neočekáváme vejme zázraky, ale postupný proces na jehož konci je skutečně větší, výraznější role Evropské unie a to nejenom v politice sousedství, ale také při řešení konfliktu. Těch 90% sladění zahraniční politiky to bylo vytržené z kontextu, protože to bylo spíš za to z těch deklarací a tiskových zpráv a prohlášení Evropské unie. Na nichž byl také ukrajinský podpis, což ale neznamená 90% sladění. No a jestli ta dohoda o prodloužení fungování základny v Sebastopolu jaký to bude mít, jak to s tím bude, to se teprve uvidí. To, to je také předmětem mnohých analýz. Pan Thaler. K ženevským jednáním. Snažil jsem se jasně říci, že potřebujeme nejenom pokračovat v ženevských jednáních, ale potřebujeme také rozšířit rozsah těchto rozhovorů nad rámec pouhé prevence incidentů. A zmínil jsem možnost mise v Gruzii. Již cílem by bylo plně implementovat mandát, to jest na obou stranách administrativní hranice. To zatím možné není. Doufám, že v budoucnu ano. A v mezidobí je důležité pracovat s Rusy, tak, aby Rusko plnilo všechny své závazky vyplývající z dohody o příměří. Víte, že zatím všechny ty závazky splněny nebyly. Pan Bálen jaký dopad to může mít na bezpečnostní dimenzi a jestli dojde k určitému vyvažování. Uvidí se. My jsme tam byli druhý den po podpisu. Uvidíme, jaká bude reakce. Já jsem obdržel ujištění ze strany prezidenta že toto řešení mu umožní zaměřit se efektivněji na otázku evropské integrace. A byl jsem ujištěn, že to rozhodnutí o základně nebylo jakési intuitivní řešení, ale bylo to řešení vycházející z analýzy různých scénářů. Ohledně vypršení toho pronájmu v roce 2017. Více k tomu teď říct nemohu. pokud jde o to, na co se ptal paní Andekine, tak Rusové chtěli víc než 25 let. A zajímavé je, že se tady ho, diskutovalo o ještě delším období. Jaký to může mít dopad, svrchovanost a tak dále. Uvidíme. Ale samozřejmě ta vojenská základna už je tam mnoho, mnoho let. Dopad na evropskou integraci. V Kijevě jsem řekl, že integrační úsilí se bude hodnotit na základě jak reform, tak implementace těchto reform. A ne na základě prodloužení smlouvy o Um, tedy té ruské vojenské základny. Pan Šivěc. Pro nás bylo důležité získat ujištění ze strany ukrajinských vedoucích představitelů, že za A tato dohoda neznamená, že Ukrajina postupně nezavede evropské ceny pro palivo a plyn. A že to nějak neohrozí náš plán na modernizaci toho transitního systému. Obdrželi jsme tedy ujištění v tomto směru. A to bylo to, o co nám šlo. Já jsem řekl zcela jasně, že náš optimismus v konečném důsledku nebude vycházet z nějakých slov a závazků, ale z činů ukrajinské strany. A v této fázi, kdy jsem byl na místě, šlo o to udělat si jasno ohledně kompatibility evropského reformního balíčku s evropskou agendou. To se nám to podařilo dosáhnout. V druhé fázi je důležité s použitím té matrice a toho nástroje politické koordinace, aby se to skutečně zrealizovalo. jak to formuloval jeden kijevský diplomat, jeden diplomat v Kijevě, umějí mluvit, uvidíme, jestli umí i chodit. Ale to neříkám já přímo. Teď k, náhor, náhornímu Karabachu. Myslím, že už jsem odpověděl. postupně myslím, že budeme hrát tu aktivnější a pozitivnější roli v regionu. K tomu, co řekl pan Holland, možnost ruského stažení podpisu. Já jsem si sebou vzal text, dostal jsem ten ruský text té dohody. To jsou dvě stránky. A je tam jeden podpis. a týká se to jak dohody o plynu, tak eh, dohody o základně. Nevím, jak by to šlo od sebe oddělit. Je to jedna dohoda, která eh, je provázaná a která vlastně svazuje obě, obě témata dohromady. Pro ukrajinské orgány bylo důležité řešit tu otázku té dohody z černého z loňského roku. Oni neměli příliš mnoho nástrojů. Jedna z možností byla zapojit Rusko, angažovat Rusko v tom eh, transitním eh, systému. Víte, že Rusko buduje Nord Stream a South Stream že nechce být, nechce, Rusko nechce být nuceno používat ukrajinský transitní systém. Takže tohle selhalo použití toho e, nástroje a víc e, dalších možností už víc trumfů v ruce neměli tím tedy se s vámi pouze chci podělit o ta vysvětlení. Ne, že bych říkal, že to je postoj Evropské unie nebo postoj mě jako komisaře. Zvláštní partnerství s Azerbajdžánem. Azerbajdžán není členskou zemí VTO. Čili záleží na nich, zda učiní to rozhodnutí, zda se stanou členy nebo ne a kdy. Já jsem měl, mně se zdálo, že to není otázka dnešku nebo zítřka. Takže Azerbajdžán nemůže vyjednávat tu hlubok, do té doby nemůže Azerbajdžán jednat o té hlubok, hlubší dohodě o obchodu, což je, by byl důležitý nástroj k podpoře evropské agendy. Takže my jsme se snažili přemýšlet s našimi partnery přímo na místě a napadlo nás buď začít vyjednávání o dohodě o přidružení, to je možné, mandát je dostatečně pružný aby bylo možné zahájit jednání, aniž paralelně začne proces ohledně ekonomické integrace a mezi tím souběžně s tím maximalizovat využití stávajících smluvních uspořádání, které s Azerbajdžanem máme, které už ve své současné podobě skýtají různé možnosti slaďování Azerbajdžánu s mnoha našimi vnitřními politikami. Takže to bylo za A a za B. Existovalo jasné přání na obou stranách jít nad rámec pouhé energetické spolupráce. Tu nemůžeme pochopitelně přehlížet, ale spíše využít tématu energetiky jako hybné síly pro modernizaci nejenom Afgan, eh, Azerbajdžánu. A myslím, že ti, kdo byli nedávno v Azerbajdžánu, mohou potvrdit, že se to mění obrovskou rychlostí prakticky přímo před očima. Ale také to využít jako motor pro posílení a zmodernizování pomoci Evropské unie, eh, pomoci při modernizaci společnosti. Pokud aktualizujeme hospodářství a sociální systém o ne jeden stupeň, ale dva nebo tři, tak pokud neřešíme otázku vzdělávání a tak dále, tak dřív či později se z toho vyklube nějaký problém. A právě tady je Evropská unie v dobré pozici, aby mohla Azerbajdžánu pomáhat. Proto tedy od toho máme toto zvláštní partnerství pro modernizaci a doufáme, že se zrodí nějaké, pod, že budeme mít už k dispozici nějaké podněty, až bude předseda komise Barosov Azerbajdžánu. Plánuje se taková návštěva a pak by měli oba prezidentové spolu diskutovat o dalším směru práce. A ještě k otázce pana Piriana. Ohledně tedy víz bezvízového styku s Ruskem. O tom jsem neslyšel. Spíš jsem slyšel o jasné politice o tom, co je potřeba k realizaci politiky vízové, vízové liberalizace. A k tomu eh, máme tedy ty cestovní mapy pro západní Balkán, proto v případě Ukrajiny hovoříme o přístupu cestovní mapy. Ale to je koncepce, která je stále ještě ve stádiu vývoje a diskuzí mezi těmi, jak se to týká. To znamená ministři vnitra. dokud je to v rukou eh, členských států, nedovedu si představit, že bychom k tak důležité otázce, která je tak technicky náročná a politicky citlivá, že bychom k tomu přistupovali k jedné, jedné zemi na, za, na určitém základě a, na, a na zá, u jiné zemi bychom měli jiné politické zřetele. Děkuji. Ringraziamo dell'esauriente replica dell'intero dibattito molto e della sensibilità. Eh, eh, děkuji. Eh, děkuji vám za všechny odpovědi, za velmi hloubkovou debatu. Já myslím, že my to v mnohem cítíme stejně, vnímáme stejně. Děkujeme vám, bylo to velmi informativní, také jste držel čas, takže opravdu mám vám za co děkovat. Eh, jistě se uvidíme také eh, do budoucna. Myslím, že příště to bude 17. května. A to budete vidět více o tom, co se mezi tím stalo. Takže já děkuji všem, kteří promluvili. Toto je konec zasedání naší, eh, našeho dopoledního a budeme pokračovat v 15 hodin dnes odpoledne.